Ladies and gentlemen, dear colleagues. Vážené dámy, vážení pánové. Přeji vám dobré odpoledne. Uh, let's, let's uh, begin with the first point. Eh, navrhuji, abychom začali prvním bodem na pořadu jednání, kterým je přijetí pořadu jednání. Došlo k několika změnám, několika změnám, takže bod 27, který se týká výměny názorů o podpoře, podpoře volného pohybu občanů a podniků s jednodušením přijímání některých veřejných listin v EU, tak tento bod je odložen. Dále bod 23. Žádost, aby byl pan Zarianopoulos zbaven poslanecké imunity. Tento bod bude také odložen z důvodu onemocnění pana Zarianopoulose. Chci se zeptat, zda jsou nějaké námetky nebo jiné návrhy. Pan Kavada, prosím. Děkuji, pane předsedo. K této věci dvě upřesnění, které se týkají eh, pana Uspatise. Tak nejprve eh, právní služba parlamentu ještě dále studuje tuto záležitost. To znamená, že mně se to jeví tak, že budeme muset čekat na jejich závěry. A za druhé, je tomu tak, že budou tady ještě nějaká další upřesnění od pana Uspatiče eh, během odpoledne. Eh, to bychom měli dostat od pana eh, Bodeho a paní Regnerové. A já tedy mám toto za úkol sdělit. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Já bych se eh, chtěla přidržet našich pravidel hry, tak eh, jako eh, vždycky a jak to používáme jindy. A zítra ráno bych chtěl oznámit, že pan Uspaskyč se chtěl ještě přihlásit k slovu a já si myslím, že vůbec není třeba získávat další právní posudek a Myslím si, že eh, je čas, nebo nazrál čas na to, abychom rozhodli. I understand eh, that you have very... Dobře, takže já to vidím tak, že máte různé názory na případ pana Spakeče, čili buď počkat na informace komise, anebo postoupit dále nečekat. Já jsem slyšel názor paní eh, zpravodajky, paní Regner. Ve skutečnosti se cítím trochu nesvůj, když mi tady někdo říká, že právní služba parlamentu nám chce chce ještě e, předložit určité analýzy a v tomto případě já prostě e, nemohu přerušit nějaký postup, nemohu stát e, jaksi proti tomu, takže já se držím toho svého původního stanoviska. Děkuji. Uh, so can we leave it for, for tomorrow's... Můžeme to tady nechat na zítra, na zítra dopoledne a uvidíme, s čím přijde komise. nechat to na zítra, na zítra dopoledne, eh, nechat na zítra diskuzi, a nebo to nechat tak, jak je to naplánované? To, to leave it as it is. Že bychom to tedy nechali tak, jak to je. J'ai toujours pas compris la traduction en tant que, en tant que tel, tel. Já, eh, tak jak to tedy bylo naplánované, tak to chcete ponechat? Ne, pochopil jsem to úplně dobře. Pardon, je suis désolé. Uh, Omlouvám se. No, we can ask the legal service. No, můžeme poprosit právní službu, aby ta eh, tedy zítra bude moci nás informovat, zda mají nějaké informace a zda tedy o tom mohou vystoupit. Ještě paní Reknára. Takže já bych chtěla potvrdit to, co jsem teď řekla. Víceméně abychom eh, všichni měli stejné informace. Chtěl jsem to podpořit. Teď se bavíme o pořadu jednání a pokud jsem vás eh, dobře pochopila, pane předsedo, vy chcete nechat pořad jednání tak, jak je naplánován. Zítra máme tento bod pořadu jednání a u tohoto bodu eh, dostane právní služba příležitost se vyslovit a to podporuji. Výborně. Uh, thank you. We have thereby... Dobře, děkuji. Čili tímto máme schválen pořad jednání. Dále bod dvě, sdělení předsedy. Já bych vám chtěl připomenout, že naše společné slyšení o deliktech a také o transparentnosti v institucích Evropské unie se bude konat 26.3. dopoledne od 9 do 12.30 a bude to v 4Q2 v budově Jan. To je jediné sdělení, které mám. Dále bod 3, schválení zápisu ze schůze. Pokud nikdo nedá námitky do konce schůze, tak bude zápis ze schůze konané 23. a 24. února 2015 považován za schválený. E, Pane předsedo, ještě k tomu předchozímu návrhu, když dovolíte. E, tady je plenární zasedání 26. Nebude to nějak kolidovat s tím veřejným slyšením? Uh, the, the plenary meeting is on the 20 No, plenární schůze má být 25. března. Je to 25. Dobře říká. We move to point number five. Dostáváme se k bodu číslo pět. Mm, je zde tedy návrh nařízení, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie a dávám slovo panu zpravodaji, kterým je pan Marina Epinto. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Když jsem dostal tuto zprávu, tak jsem se snažil zjistit nejprve, o co tady vlastně běží ten problém, který se dostal nám e, spočívá v tom, že soud začal mít těch případů víc, než byl schopen řešit. A tato situace přetrvávala celou řadu let. A navíc ten počet e, věcí řešených soudem rostl rok od roku. A to je problém, který je třeba řešit. Návrh který se objevil a to byl návrh z roku 2011, eh, spočíval v tom, že počet soudců z 28 vzroste o dalších 12. Ale tento návrh se eh, nijak nezhmotnil, eh, protože se rada nebyla schopna shodnout, jak jmenovat těch dalších 12 soudců. A zdá se, že problém spočívá v tom, že členové rady, e, těch je prostě 28 a počet soudců, který, e, kteří mají být jmenováni, je nižší, těch je 12, takže to vlastně čtyři roky bylo neřešitelné. A mezi tím se našlo nějaké možné řešení v tom smyslu, že by počet soudců narostl ne o 12, ale o 28 a že by tedy každý členský stát měl možnost jmenovat svého vlastního, eh, navrhnout svého vlastního kandidáta, svého vlastního soudce. Já teda nechci říct, že eh, tento eh, návrh ve mně nevzbudil určité pochybnosti, protože to by znamenalo 16 soudců navíc oproti původnímu návrhu a ten jediný důvod, proč by tady bylo těch 16 dalších soudců navíc, vlastně bytkuje v tom, aby tady každý stát měl možnost si někoho určit. Eh, návrh, který teď před námi leží na stole, je opravdu odlišný. Místo těch 12 soudců, kteří byli uvažováni, eh, se teď hovoří o možnosti navýšit počet soudců o dalších 28 a kromě toho eh, by tedy jeden ten soud měl být zavřen, to znamená ten specializovaný soud pro veřejnou službu, tak jak je to určeno v smlouvách s Nice a z Lisabonu. Samozřejmě já musím e, respektovat e, jiné, e, jiná stanoviska, je to prostě nový legislativní návrh a je to ovšem situace, která je velmi odlišná od té, ve které vznikl ten původní návrh nevím, jak, takto, eh, jak postupovat v našem právním pořádku v Portugalsku a patrně to bude i v jiných eh, je situace taková, že se snažíme dosáhnout cíle eh, ne prostě nutně, aby to bylo podle litery zákona, ale abychom vyřešili ten původní problém. A tady se vlastně změní, mění jeden legislativní návrh, který spočíval ve zvýšení počtu soudců o dalších 12 v něco úplně jiného. A tady se prostě přehlíží eh, to, že jsme původně vzali v úvahu stanoviska nejrůznějších orgánů a vzniká tu úplně nový návrh 28 eh, dalších soudců a uzavření jednoho eh, soudu. Eh, to je úplně jiný odlišný návrh. Tady se hovoří o tom, že se tedy ten jeden tribunál uzavře a když jsme v roce 2011 a 2012 sbírali ta stanoviska, Eh, tak se skutečně dospělo k závěru, že počet je nutný zvýšit ale o 12 soudců. Eh, provedlo se tady celá řada veřejných slyšení a eh, jak to teď vypadá, prostě nezvyšuje se o 12, ale od 28, ale zároveň se ještě ruší soud pro veřejnou službu a nikdo o, těchto, o této možnosti vůbec při těch veřejných slyšeních a konzultacích nehovořil. Eh, to je prostě teď jediný návrh, zdá se, eh, který by údajně věci vyřešil. Je to návrh nesmírně nákladný, velmi nákladný jak pro Unii, tak pro evropské daňové poplatníky. Každý soudce ročně přijde na nějakých milion eur. Eh, toto rozhodnutí, tyto návrhy, jsou prostě něčím, co je čím dál tím obtížněji prosaditelné, eh, když tady máme co dočinění s veřejným eh, míněním ve členských státech, kde náklady jsou drasticky uškrcovány. Když se podíváme u nás doma eh, do Portugalska, jak to vypadá, tak tam jsou přijímána nesmírně tvrdá úsporná opatření a tady najednou slyšíme, že když se prostě rada na něčem nemůže shodnout, no tak ten počet zvýšíme a nebude jich 12, bude jich 8 28. Já si nemyslím, že tohle je správné vzhledem k těm obětem, která činí evropští daňoví eh, poplatníci. Samozřejmě tady byly i jiné návrhy, ale těmi se nikdo nezabýval proč eh, vlastně pro každého soudce nezvýšit ten počet spolupracovníků, těch, toho odborného zázemí? Eh, proč se nedá jí spory řešit nějakou tou, tím zrychleným řízením? proč třeba eh, soud nemůže postupovat eh, cestou eh, takových těch předběžných analýz, aby se zjistilo, zdali jsou ty případy, zdali jsou tedy realizovatelné, zdali jsou přípustné či nikoliv. E, ústavní soud v Portugalsku e, prostě e, velice často dochází k tomu, že soud odmítne se zabývat nějakým případem, dostane nějakou věc na stůl a v rámci takového předběžného řízení to velmi často odmítá. Prostě technicky z právního hlediska se to všechno probere, proč něco takového není možné i v Lucemburku. Proč prostě prostě tyto věci eh, soudci neřeší touto cestou. Produktivita eh, soudců a počet eh, případů, které soudce řeší za určitý časový úsek, to je také asi něco, čím by bylo dobré se zabývat. Ona je to opravdu otázka produktivity. A mě by docela zajímalo, jaké jsou cíle v oblasti produktivity Evropského soudního dvora, zdali tam mají eh, v tomto směru nějaké, eh, nějaké cíle. Musím říct, že u nás prvoinstační eh, soudce řeší nějakých 400 případů ročně je to nějakých 90 tisíc e, případů ročně pro 47 e, soudců. Ústavní soud u nás v Portugalsku e, se musel vyslovit k, v roce 2014 k nějakým 17 případům. A soudci prostě se v Lucemburku se zabývají nějakými 26 případy eh, ročně eh, a méně. Eh, nevím, zdali jsou tak velice komplikované ty věci, nebo zdali jsou tady jiné důvody, ale ten počet, ten odlišný počet, to je něco, co opravdu člověku skočí do očí. To, to je velmi nápadné. Tady je opravdu třeba Eh, si uvědomit, že ta produktivita musí být eh, hlídána. Někdo tady musí být odpovědný za to, aby se dosáhlo určitých cílů a je třeba zjistit, co za, určitou období, za určité období bylo vykonáno, jak to vypadá s objemem práce, který, eh, která byla eh, provedena. To je třeba opravdu, abychom tady měli jasná, jasné požadavky, které je třeba aplikovat na nás a i na druhé. A pane předsedo, kolegové, pokud takovéto věci máme provádět, potřebujeme studie, eh, analýzy o dopadech skutečně pádné Eh, analýzy, abychom zjistili, proč tyto situace vlastně vznikly, jak je to možné, že tady došlo k takovému to spoždění. Jsou tady eh, poslanci v parlamentu, kteří ještě nikdy eh, neslyšeli o soudcích, eh, neslyšeli jsme, neviděli jsme předsedu soudu ani jednotlivé soudce, nevím, proč je tomu tak, nikdy jsme o nich eh, neslyšeli. Unie má prostě tribunál s obrovským, pře, s, s obrovským množstvím nevyřešených případů. Měli bychom ty soudce vyslechnout, měli bychom s nimi hovořit. To je návrh, který teď předkládám to znamená, já bych chtěl slyšet od soudců tribunálu, včetně předsedy, s tím by to začalo, abychom eh, od nich slyšeli, jak to teda vnímají, co je tam za problém, jak oni vnímají, eh, že by se měl řešit, eh, vidí nutnost zvýšení soudců, myslí si, že by tam naopak měl vzrůst počet odborného personálu a zdali by se toto nějak mohlo projevit na té produktivitě. Takže samozřejmě E, tady by také měla být otázka e, toho odměňování. Kromě toho základního platu by e, na určitou úroveň měl být soudce také odměňován podle počtu vyřešených rozhodnutých věcí. Takže, pane předsedo, kolegyně, kolegové, to je zásadní otázka. My se tady snažíme rozhodnout, o určitých informacích, které se k nám v tuto chvíli dostávají z druhé a třetí ruky. A myslím, že by soudci, eh, měli, soudci z eh, tribunálu měli před nás předstoupit, nebo minimálně předseda a eh, promluvit s námi. Víte, pane předsedo, já jsem dostal dokument podepsaný všemi soudci tribunálu. Ten dokument je asi měsíc starý tedy půl roku starý, září 2014, a oni tam říkají, že jsou proti návrhu, který teď máme před očima. E, proč tento dokument nebyl vůbec předán našemu výboru? Proč se nedostal k parlamentu? Je to podepsáno předsedou a všemi soudci toho tribunálu. Jak je možné, e, že to prostě e, neměli jsme k dispozici. Snažíme se řešit problémy z tribunálu a tento dokument se nedostal oficiálními kanály k nám. Já jsem o něm slyšel, byl mi zaslán osobně, já bych chtěl vědět, zdali se, to, zdali se jedná o pravdivý dokument, zdali je to e, něco, co je, co je e, skutečně e, opravdové a či zda tady dochází, nedochází k nějaké manipulaci. Pokud 28 soudců nám tady říká, že není možné zví, řešit problém zvýšením počtu soudců, ale že je to lepší, dejme tomu, cestou zvýšení počtu toho odborného personálu, tak já se prostě táži, proč se to neděje, proč tento dokument se do tohoto parlamentu nedostal, proč se nedostal do našeho výboru. Parlament, opakuji, tento dokument nedostal a přitom se jedná o klíčový text. Rovněž jsem zaslechl, že předseda tribunálu eh, byl, oh, eh, byl prostě Eh, ohrožován, byl, mu, byl zastrašován. Myslím si, eh, že se dá hovořit o určitém disciplinárním řízení proti němu, vzhledem k tomu, že on tento dokument eh, vytvořil a prostě prosadil mezi svými kolegy. Takže toto je zase ale informace z nějaké druhé, třetí ruky já musím říct, že jako zpravodaj bych neodváděl správně svoji práci, kdybych nevyslechl ty soudce eh, z tribunálu, abych eh, slyšel jejich názory. Teď přece o ně tady jde, o nich tady hovoříme. A ať už tedy ten soudce pracuje v tom prvoinstančním stupni či na nejvyšším soudu, tak je eh, předmětem přece stejné míry úcty potřebujeme takové soudce, kteří jsou skutečně nezávislí, to odpovídá modernímu státu. To je klíčové. Nezávislí na eh, nějakých silách, eh, které by eh, na ně mohly vyvolávat, vynakládat tlaky. A hovoříme přece o nezávislosti soudcovského stavu, o nezávislosti justice a tady jsou externí faktory, které jim v této nezávislosti zabraňují. Takže pane předsedo, já bych chtěl odpověď, prosím, vezměte toto všechno všechno eh, v úvahu. Já mám před sebou dokument podepsaný eh, jak předsedou, tak všemi soudci eh, tribunálu, kteří jsou proti, všichni proti tomuto návrhu, který nám teď tady leží na stole. Opravdu nevím, jaké by bylo nejlepší řešení, ale chtěl bych, aby byly provedeny nějaké studie o dopadech, aby prostě Eh, jsme věděli, eh, jak eh, ty návrhy, jaké mají důsledky. A můj specifický návrh je takový, abychom si prostě pozvali ty soudce, předseda by měl žádat urgentní slyšení předsedy E, tribunálu a také bychom měli vyslechnout ty ostatní soudce. Nikdo prostě nemá právo zabránit tomuto výboru a e, poslankyním a poslancům zvoleným e, evropskými občany, aby si mohli vyslechnout tedy soudce z tribunálu, který se snažíme reformovat. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Hautala. Děkuji, nyní paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že myslím, že je problematické, že bychom eh, tohle eh, pohled eh, nahlíželi z perspektivy rozpočtových financí. U nás, když se začalo šetřit v sektoru spravedlnosti i v dalších sektorech úplně stejně, tak jsme se dotkli úplně jádra a Eh, fungování samotného státu a eh, fungování právního státu a opravdu jsme eh, mohli ohrozit přístup ke spravedlnosti, takže neměli bychom se s tím pohrávat. A musím kolegům říci, že každý poslanec stojí 60 soudce Evropského soudního dvora. Takže my jsme také docela drahí, ale řekli byste, že bychom měli začít šetřit na nákladech parlamentu eh, tím, že snížíme počet europoslanců, nebo co? Myslím si, že ten přístup, který eh, volíte, možná povede k situaci, kdy eh, soud bude zcela přehlcen. Pokud jde o produktivitu, o které jste hovořil, tak pokud já vím, tak obecný soud rozhodl přes o více než 800 případech, což je naprostý rekord minulý rok, ale pořád bylo podáno 900 případů. Takže a v současné době se čeká na e, rozsudek 3 až 5 let. To si myslím, že už je příliš mnoho. Také e, jsem e, se bavil s e, soudci o tom svém názoru. E, který má také další kolegu. kolegů. Hmm. A pokud já vím, tak eh, tu už racionalizovány některé své interní postupy a zvažuje eh, nějaké poplatky eh, pro ty, kteří by si to mohli dovolit a tím by se přispělo k financování. Takže soud sám tu situaci bere velice vážně. A nejhorší scénář podle mě je, že soud nebude mít dost zdrojů a za několik let bude ten počet případů tak velký a složení tak dlouhé, že budeme muset přijít nějak, přijmout nějaké naléhavé řešení, abychom zajistili řádné fungování soudu. Už teď jsou případy, kdy stěžovatele žádají o odškodnění za příliš e, dlouhé e, zpracování rozhodování případů, takže e, je na nejvýš na čase reformovat. A potom ta možnost, kdybychom to přijali a rada o tom rozhodla, že by se eh, zdvojnásobil počet soudců, tak já myslím, že parlament by se eh, měl eh, podívat na některá svazivější stanoviska k stejnému počtu zástupců obou pohlaví. Když by tam um, ehm, měly být dva uh, soudci za každý stát, tak jeden by měl být žen, uh, žena a jeden muž. Uh, Myslím si, že tohle by byl vynikající moment začít s takovým postupem. A kolegové, já vás chci ujistit, že tohle je v souladu s našimi předchozími stanovisky dřívějšími. Děkuji. Tady pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, naše eh, předcházející eh, nezvykle eh, důležitá, velmi emocionální debata, kterou jsme vedli na zasedání výboru pro právní záležitosti za účasti zástupce lotyšského předsednictví. Neslyšíte překlad? Máte nějaký problém? Teď už je to lepší? tak ta eh, debata eh, vedla k tomu, že jsem se eh, rozhodl zabývat tím, jestli jsme někde neudělali nějakou chybu. Chtěl bych vám připomenout, že se zabýváme eh, reformou Evropského soudního dvora již několik let. Eh, náš parlament eh, v předchozím volebním období projednával tuto věc vícenásobně. Měli jsme celou řadu zasedání, měli jsme tady zasedání s šefem tribunálu panem Skurisem, měli jsme tady setkání se soudci. Každé zasedání skončilo jedním závěrem. Reforma tribunálu je nezbytná. Tribunál je třeba zreformovat z jednoho základního důvodu. Je to ten pilíř Evropské unie, jehož eh, prismatem eh, občané a podnikatelé eh, posuzují funkčnost Evropské unie. Já nechci přikládat ruku k dalšímu odkládání rozhodnutí o reformě. To dělala dlouho rada. My tady v parlamentu jsme byli připraveni společně s tribunálem, protože jsme měli uh, shodné uh, stanovisko uh, s předsedou Skurisem i se soudci o uh, reformách. A já uh, nevím, jak tady může zpravodaj hovořit o nějakém tajném dopise, kde někdo s něčím nesouhlasí. Uh, Takových dopisů, že někdo něco eh, s něčím nesouhlasí, bylo spousta, ale je třeba eh, říci, s čím nesouhlasí, s jakou formulací a eh, jakou formulaci tedy navrhuje jinou. A chci zároveň připomenout, že předseda ji důrazně řekl, že každá reforma tribunálu, která povede k k narovnání jeho práce, k racionalizaci jeho práce bude přijata. My jsme podali pět otázek, dostali jsme odpovědi. Všichni, všechny kolegyně a kolegové dostali eh, dopis od předsedy Skurise a tam je černé na bílém ukázáno, jaká je v současné době eh, situace tribunálu v Lucemburku. Je to tragédie. Podívejte se na peníze tam začneme, protože se tady hodně mluví o penězích. A já souhlasím s tím, co říkala Heidi Hautala před chvílí. Jestli uh, uh, soudní tribunál stojí příliš mnoho, tak možná parlament stojí taky. Uh, to si uvědomme, ale neříkejme, že nemůžeme zvýšit počet soudců, protože to bude příliš mnoho stát. Čili neslyšeli jsme tady všichni vícenásobně, jak jaké eh, pokuty dnes Evropská unie možná zapraví, eh, zaplatí za eh, nedodržení termínů. Jsou to desítky milionů a brzo to budou stovky milionů eur. To rozhodně převyšuje náklady na počet soudců zvýšený. Takže nehovořme o penězích už, protože to tady není nejdůležitější věc. Po nisejské smlouvě je možná reforma dvěma směry za prvé zvýšit počet soudců tribunálu, za druhé eh, reforma mm, vytvořením eh, specializovaných soudů. Proč eh, byl zvolen směr zvýšený, zvýšení počet soudců a ne specializace soudů? Je to docela jasná odpověď. Jediný specializovaný soud, který teď funguje, to znamená Eh, tribunál pro eh, administrativní záležitosti je nevýkonný. Je nevýkonný proto, že soudci tam eh, zaměstnaní nemají příliš věcí na rozhodování, a nelze jim předat k rozhodování věci z obecného soudu a už vůbec ne z, tri, z, z tribunálu. A jsou, nevy, jsou nevyužití. Proto je lepší vytváření, vytváření jednotlivých komor v soudu, ale ne specializovaných soudů. A potom pomocní eh, soudci. Kdo má eh, posuzovat eh, pomocní, pomocné služby nebo soudci? Mají nějaké defendáři rozhodovat o, o rozhodnutí? Soudce v obecném soudu i v tribunálu má věci, které často obsahují nějakých tisíc stránek. Kdy to mají přečíst? Oni nemohou dostat 20 věcí, protože nejsou schopni a mají to za ně dělat eh, referendáři a oni na základě eh, eh, jejich zpráv mají vydávat výrok? To je nesmysl. Kvůli tomu jsou tady soudci, aby se obeznámili s podstatou věci. Věci často věc, velmi zapeklité a na to potřebují čas. Aby se tohle všechno zvládlo, je třeba zvýšit počet soudců. Návrh, aby bychom se zabývali tím, jestli eh, se eh, ty věci eh, hodí před tribunál nebo ne. Kolik jich tam bylo? Odmítl nějaký, tribunál nějakou věc, která se před něj dostala? Ne protože tak je nastavený evropský systém justice. Takže navrhujme řešení, která vůbec nemají vazbu na realitu. Ten proces je dynamický a, a hovořili, se tady, hovořili jsme tady o různých návrzích. Rada nemohla, ne, nebyla schopna nalézt způsob výběru 12 dodatečných soudců. Teď to nalezla a my jako parlament, který jsme souhlasili, hm, teď máme říct ne, protože se nám něco nelíbí, to by náš parlament byl v situaci, kdy eh, bychom byli beznadějnými idioty. Jednou řekneme tak, pro tedy uh, názor a potom onak, protože něco neví, co ještě nevíme. Navštěva v Lucemburku, eh, která proběhla mimochodem nedávno, tam jsme se setkali s eh, šéfy všech eh, komor, se soudci. Velice zajímavé debaty jsme tam vedli. V každé, z každého rozhovoru vyplynul jeden závěr. Co nejrychleji reforma. Reforma, na které se shodnou všechny strany. Rada, parlament, jakož i samotný tribunál. Máme konečně na stole návrhy, které eh, nás eh, přivedou eh, k závěrečnému úspěchu. A já nepřispěju k tomu, aby tentokrát parlament byl brzdou tohoto reformního procesu. Reforma je nezbytná a my to všichni velmi dobře víme. Jestli ještě někdo něčemu nerozumí, tak prosím, pokládejte konkrétní otázky a i na ty jistě nalezeme odpovědi. Děkuji. Děkuji. Paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Nechci uh, naší uh, stínovou uh, tedy předjímat to, co řekne stínová uh, zpravodajka, ale jsem velice ráda za to, co říkali kolegyně uh, Zautala a kolega Zjevka, protože mi to přesně mluví ze srdce. Ta neforma je nezbytná, uh, už se tím zabýváme hodně dlouho a uh, už bychom to neměli neustále pro Boha odkládat, protože proč? Hmm. je tady spousta příležitostí, nebo mohl, soudci dostali eh, spoustu příležitostí se do toho procesu eh, zapojit. Není tady žádná neznámá. Všechno je jasně otevřené a eh, zřejmé. A teď jsem chtěla poukázat dva aspekty. Za prvé, za prvé je tady ta příloha hm, smluvní. No, jsou tady právní otázky, které jsou nesmírně obtížné, které se vyžadují, že to, co eh, se, eh, že něco se řeší velice rychle a někdy jiné případy zase velmi uh, pomalu, tedy ano, velmi pomalu. Takže uh, nemůžeme to srovnávat nějako, s nějakou výkonností soukromého uh, podniku. V demokracii je třeba uh, Eh, vytvářet důvěru obyvatelstva právě ve fungova- tím, že soudy budou eh, funkční. Takže eh, prostě takové věci nemůžeme spochybňovat, jak je to uvedeno ve zprávě. Určitě všechny strany dostaly čas mnohonásobně se vyjádřit. A to, co je nezbytné, zejména v kontextu toho, že eh, fungování rady má úplně jinou dynamiku a vedeme teď to vyjednávání, tak teď je třeba tedy vést eh, konstruktivní vyjednávání a ne to celé obrátit eh, vzhůru nohama. Je opravdu třeba se dobrat teď už nějakého záběru. Záběru. Paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že asi všichni souhlasíme s tím, že Evropská unie potřebuje takový soudní dvůr a takový tribunál, které by fungovaly. Protože důvěra občanů e, také závisí na tom, e, aby měli vědomí, že tady je přístup k justici a že ta justice funguje v rozumné Eh, v rozumné v časových eh, lhůtách. Skutečně mě překvapuje, eh, že se tady hovoří o nějakém měření produktivity. Kolega jako je eminentní právník, já si nedovedu sama klást otázky ohledně produktivity soudců, nevím, jak by se něco takového mohlo měřit. A na druhé straně po řadě diskuzí, které jsme již měli, jak z soudci tribunálu, tak e, soudního dvora, tak se mi zdá, že pokud by tady šlo o zvýšení jejich produktivity, tak by možná bylo užitečnější e, prodloužit lhutu délku jejich mandátu. Vezměme si, že prvním rokem, když tam jsou, tak se musí vlastně uh, Eh, seznámit eh, s celým tím arzenálem a eh, v posledním roce své služby už nedostávají žádné nové věci. Kdybychom měli delší mandát soudců, tak by efektivita v těch všech stupních byla zvýšena. Chtěla bych říct ještě slovo k té reformě. Podle mého názoru jsme eh, vlastně nediskutovali o reformě. Hovořili jsme o nutnosti zvýšit počet soudců. Eh, Evropský parlament měl za úkol dospět ke nějaké schodě v roce 2014 eh, o zvýšení soudců o 12 osob. Tehdy všichni souhlasili, aby se ten počet soudců o 12 dalších soudců zvýšil a nakonec eh, to bylo eh, právě na radě, kde se ty věci zastavily eh, a kde se začalo bouřlivě diskutovat, protože evropské členské státy se nebyly schopny dohodnout, což mně připadá politování hodné. Kdybychom bývali byli svědky toho, že se dohodli, tak bychom se teď o tom tady nemuseli bavit. Já nevím, jak přesvědčit státy, aby byly rozumnější. To je zase další výzva, kterou před sebou máme. A teď mám takový pocit, po těch rozhovorech, jak oficiálních, tak neoficiálních, které jsem vedla s řadou soudců, že jsou, že ten návrh, který tady leží na stole, je takovou zoufalou snahou, protože se nepodařilo v roce 2012 prosadit návrh zdvojnásobit počet soudců. Osobně se mi to zdálo hodně, příliš a myslím, že řada lidí se mnou souhlasí. E, to je prostě zajít příliš daleko. Ale je na druhé straně třeba diskutovat s radou, zdali eh, by nebyla schopná eh, se vrátit k tomu návrhu 12 soudců. Ale je tady prostě jednoduchá otázka. Zablokujeme všechno, eh, protože je to strašlivé, že se členské státy nejsou schopny dohodnout? To je ta otázka, která před námi stojí. Chceme podpořit ten návrh, který se nám nemusí zdát úžasný, ale můžeme si říct, no, jestli tohle je ta cena, kterou je třeba zaplatit, no. Každopádně, pokud si vzpomenete na návrh předsedy soudu, tak on navrhuje v té první fázi zvýšit počet o 12, e, následně integrovat e, e, ten soud pro veřejnou službu do prvoinstančního soudu a ve třetí fázi dospět až k počtu 28 soudců. Eh, nevím, jestli si nemyslel, že se třeba zastavíme na té první etapě, protože ta první fáze, ta byla předmětem konsensu. Eh, takže teď jde o to, jak se parlament postaví eh, k členským státům, vůči členským státům, Eh, aby se tady nalezlo řešení pro problém, který je skutečný. Eh, jde o fungování tribunálu prvoinstančního soudu Evropské unie. Takže já si nemyslím, že je třeba, abychom se tady vrátili k samému počátku, k těm všem analýzám, ty byly provedeny v minulosti a existuje tady konsensus v tom smyslu, že je třeba počet soudců zvýšit. Já osobně si říkám, no zkusme jít eh, učinit pár kroků tím směrem a snažíme se řešit problém. Mr. Kavada. Pan Kavada, děkuji pane předsedo. Já, když jsem tak poslouchal E, paní Delvo, naší drahou kolegyni, e, tak jsem si říkal, zdali je představitelné tady e, prostě vymyslet něco, co by bylo dobré pro obě strany. Fungování soudu se vyžaduje zvýšit počet soudců, ale my se na to chceme dívat pozitivně, pokud, dejme tomu, vy, Rado, uděláte prodloužení mandátu, protože tam se to přece tohle rozhoduje. Já sdílím názor, že ten mandát mandát je příliš krátký. A vím proč, protože vlády chtějí eh, udělat eh, radost eh, více lidem. Prostě se tady Eh, obměňuje více eh, soudců, než kdyby ten mandát byl dlouhý, ale měli bychom se snažit eh, prostě výjít vstříc oběma stranám, být jak racionální do určité míry, tak zajistit fungování, správné fungování tohoto pilíře, který je naprosto zásadní pro naše občany a čekat tři, čtyři roky na rozhodnutí soudu, to opravdu není rozumné. Mr. Chryzogonos. Pan Chryzogonos. Our group agrees. Naše politická frakce souhlasí s tím, že potřebujeme reformu soudního systému Evropské unie. Ale zásadní otázkou je to, jaká má být ta reforma. Pouhým navýšením počtu soudců by se vlastně nevyřešila žádný takový ten palčivý problém, o kterém hovoříme. Protože ve skutečnosti je to tak, že je tam nedostatečná soudní ochrana a také je tam nedostatek eh, možností soudního přeskumu na evropské úrovni. A to jsou věci, které oslabují efektivitu evropského práva jako takového. A také to eh, vlastně oslabuje i Evropskou chartu základních práv. Je zapotřebí aby se tento systém lépe prováděl, aby se také lépe prováděla tato charta, aby byla lépe dodržována. A jak to učinit? Za prvé, je důležité podávat opravné prostředky, aby se byla tato možnost podávat opravné prostředky e, k Evropskému soudnímu dvoru. A také zde musí být záruky nezávislosti soudců kteří v tomto soudu působí. No a co se týče toho prvního problému, je zapotřebí zlepšit přístup ke spravedlnosti, zejména pro odbory a také pro další ne, nevládní organizace, aby tyto subjekty mohly spochybňovat platnost a zákonnost různých opatření, které mm, přepravuje sama Evropská unie, ať je to rada nebo komise a další. Co se týče toho druhého problému, tak tam je zapotřebí posílit záruky soudní nezávislosti. A musí to být na takové úrovni, která bude minimálně stejná, jako jsou záruky pro Eh, nestranost soudců u Soudu pro lidská práva. Takže musí být úplně zakázáno to, aby soudce mohl znovu být jmenován. To by mělo být úplně zakázáno. A také i ten postup jmenování soudců by měl být eh, standardizován, ten, ten postup by měl být homogenní pro všechny země a, ten, a také by to mělo být eh, upraveno podle požadavků, které platí pro soudce soudu, Evropského soudu pro lidská práva. Hmm, proto tedy nejsme připraveni hlasovat pro jaké, jakékoliv navýšení soudců, ať už to má být u toho bývalého prvoinstančního soudu nebo u soudního dvora. Nebudeme souhlasit s žádným navýšením počtu soudců, dokud zde nebudou garantována to, že jsou soudci nezávislí, dokud to, ty záruky nebudou posíleny prostřednictvím revize smluv. Děkuji. Děkuji, nyní paní Hautala. Mm, pane předsedo, já bych k tomu pouze ráda dodala pár věcí. Nové agentury zřejmě také zvýší ještě eh, ten nápad. Například jsou paní určité obavy, že třeba eh, zde budou, že zde budou třeba odvolání proti rozhodnutí Evropské agentuře pro chemické látky, a že, že tedy ty soudy budou ještě více přetěžovány. Teď je zde více než tisíc eh, případů, které se týkají ruských eh, sankcí proti Rusku. Takže já bych chtěla říci, že možná, že v roce 2011, když se celá ta věc eh, začala projednávat a kdy bylo požádáno o 12 nových soudců, tak se vlastně tehdy vycházelo eh, z eh, počtu eh, napadlých případů za roky 2009-2010. A musíme si také uvědomit, jak se bude vyvíjet ten počet v budoucnu. Takže myslím si, že opravdu ten počet 28 soudců není tak úplně neodůvodněný. Děkuji, nyní pan Marino a Pinto. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem toho názoru, že vzhledem k tomu, co tady zaznělo, opravdu potřebujeme zásadní reformu eh, justičního systému v Evropské unii. A tato reforma by měla zahrnovat zvýšení počtu soudců eh, v poměru s, k dalším institucím Unie, především eh, také eh, v poměru k politickým orgánům. Eh, samozřejmě během prvního mandátu soudce musí nejprve nabrat zkušenosti, těžko může být zcela nestraný. A když se podíváme na evropský E, soudní dvůr a portugalský ústavní soud, tak tam je prostě e, nárůst, e, tendence nárůstu počtu soudců a ne nutně to jde ruku v ruce s obnovením toho mandátu. Po druhé, a k tomu, co tady zaznělo, dovolte, abych se vyjádřil asi takto. Pokud chceme stanoviska předsedy z Evropského soudního dvoru, tak tady vlastně by došlo k tomu, pokud bychom to eh, nechali eh, na nich, eh, na těch, co přišli s návrhem, aby tady byl i nadále ten obrovský přetlak těch případů, když to srovnáme s Evropským soudem pro lidská práva, eh, tak eh, eh, to je docela zajímavé. A k paní Delvo, nikdo by se neměl produktivity bát ani toho výrazu, ani toho, co obsahuje. Produktivita je prostě zcela legitimní způsob, jak zjistit, jak ten či onen pracuje. A Eh, jedná se o něco, co vyrobí dělník, co vyrobí eh, pracovník a já jako člen tohoto parlamentu se vůbec nebojím, aby byl hodnocen podle své produktivity a nikdo další by se toho také neměl obávat já pracuji osobně pouze a jenom pro tento Evropský parlament. Já jsem přerušil práci právníka, když jsem byl zvolen do Evropského parlamentu, protože si myslím, že to je neslučitelné v jedné instanci eh, vytvářet eh, právní normy a někde jinde eh, pracovat jako právník. Je to obrovsky nebezpečné pro lidi, jako jsme my, abychom měli, dejme tomu, klienty, kteří Eh, by mohli mít zájem o právní eh, postupy zde v Evropském parlamentu či v unijních institucích. A eh, samozřejmě je třeba se zabývat také počtem případů, které jsou řešeny soudci. Portugalští soudci už celou dobu říkají, že by měli mít jasně stanovené eh, cíle eh, produktivity, to znamená jasně stanoveno, na kolika případech by měli pracovat ročně a je to zhruba 25 případů za rok u těch obecných soudů. A teď eh, má, musím říct, že máme u těch obecných soudů eh, čeká nějakých 130 eh, případů, eh, v loňském roce bylo vyřešeno 200 případů. Za první tři měsíce v tomto roce tribunál již rozhodl o 70 věcech. O 70 než eh, kolik jich dostal. To znamená, že eh, ten tribunál je na správné eh, dráze. Pokud by každý měl takovéto výsledky, no tak to by samozřejmě vedlo k snížení nákladů. Pokud jde o zvýšení počtu soudců, no já musím říct, že to není něco, co by soudy rozhodovaly samotné. Je to otázka spolurozhodování. My jako parlament do toho musíme být zapojeni a proto o tom také teď diskutujeme. A je to také naše odpovědnost. Pokud by tady nebylo spolorozhodování, tak bychom dávali jenom stanovisko, ale to teď není ten případ. My jsme zvoleni členy evropských eh, členských států, občany a jsme v tomto směru eh, opravdu na stejné úrovni jako Rada a jsme nejdemokratičtější institucí Evropské unie, protože jsme eh, zvoleni přímo v tajném hlasování evropským lidem. A je tady ještě jedna věc, která mi tady byla vysvětlena. Stále tady dochází k průtahům u našich soudů. A lidé si za to zaslouží opravdu e, jakési očkodnění, pokud, dejme tomu, mohou prokázat, že jim bylo e, upřeno právo, že prostě došlo k nějaké škodě. Ale je třeba to umět prokázat. A jde o to, že někteří lidé, některé firmy by mohly eh, eh, trpět újmu vzhledem k těm průtahům u soudu. A tyto průtahy eh, by to mohly opravdu výrazně negativně ovlivnit. Eh, myslím si, že eh, je tady argument, eh, právě tento argument, aby jsme zvýšili počet soudců. A na druhé straně nikdo neříká, že bychom je měli snižovat. Říká tady kolega Jerský, že snad je tady návrh, aby počet soudců byl snížen. Ne. Jediný návrh na stole je zvýšit u tribunálu počet soudců nad stávající objem. A tady opakuji, co už jsem řekl, neslyšeli jsme to nějak zdůvodnit, neslyšeli jsme od tribunálu nějaké zdůvodnění, především od předsedy tribunálu. Vůbec nic jsme od něj neslyšeli, možná, že nestojí o to, aby se zvýšil počet soudců, možná, že jsou spokojeni se svou situací, třeba se cítí bezpečně. Může to být tak, že se bojí zvýšení počtu soudců v tribunálu. A to je samozřejmě něco, co mi trošičku dělá starosti jako poslanci tohoto parlamentu a jako občanovi. Mně opravdu hodně leží na srdci, že jsme tady vůbec od soudců neměli žádnou zpětnou vazbu. Neslyšeli jsme od nich nic. Tady se zabýváme určitými situacemi, které možná jsou pouhými zhmotněnými chimérami, něčím, co není vůbec pravda. E, musíme, opakuji, vyslechnout soudce, musíme pochopit, o co tady jde v této situaci a od toho se můžeme odrazit do budoucna. Máme tady Lisabonskou smlouvu, máme tady smlouvu z NIS, které volají po specializovaných soudech jako součásti Evropského justičního systému. A já bych řekl asi tolik. Specializovaný e, justiční systém je prostě efektivnější, lepší, spravedlnější. To znamená, budete tady mít soudce, kteří opravdu budou vědět, o čem rozhodují. Co e, se teď vlastně děje? Jdeme proti duchu smlouvy z NIS a z Lisabonu tím, že se posunujeme Eh, vlastně, že tady řešíme eh, situaci zrušení toho jediného specializovaného eh, soudu v Evropské unii. Prostě tady by jeden soud měl zmizet, aby se zdvojnásobil počet soudců v tribunálu. To je ten návrh na stole. A já nesouhlasím při, s přístupem toho kolegy, který říká, že nejprve říkáme ano a pak ne. To není skutečně ten e, správný způsob, jak se otázkou zabývat. Za prvé, myslím, že musíme říct, ano, můžeme mít o 12 soudců víc. Tak jsme také mluvili, v tomto duchu jsme hovořili v tomto parlamentu. Kdybychom teď řekli ne zvýšení o 28 soudců, tak to by bylo vlastně v rozporu s naším předchozím stanoviskem. Eh, není prostě eh, možné to tak brát na lehkou váhu. Je třeba se opravdu zabývat těmi praktickými otázkami, právními otázkami. Musíme být velice důslední a uh, upřímní. A to, co řekla paní Hautala, pokud 28 nových, tak 14 žen. No to je něco, s čím mohu souhlasit. Pokud 28 nových soudců, tak ať je tam 14 soudkyň. Uh, tím se mohu vyrovnat. Mám určitou zkušenost, paní Hautala má určitou zkušenost také v této oblasti, ale musím říct, že v Portugalsku je to asi jediný soudní orgán na celém světě, ve kterém je většina e, členů e, soudkyně. Tam jsou většinou soudkyně, to je prostě tak. A já podporuji tady návrh o e, paritní zastoupení mužů a žen, pokud se má zvýšit počet soudců. A já se ptám, by tento parlament má být zapojen do spolurozhodování e, a nejenom dávat stanovisko. Chceme 28 nových e, soudců, potřebujeme, to je ta skutečná otázka, paní Hautalo Můžeme to nějakým způsobem zdůvodnit. Před rokem jsme říkali, že 12 postačí. A teď jich tady máme 28. Hovoří se o 28, protože jsou, eh, rada se prostě nemohla domluvit. Každý stát chce extra soudce pro sebe samotného a to bude stát o miliony a miliony eur víc a my přitom jako členové parlamentu jsme během volební kampaně tvrdili, že budeme jednat hospodárně s finančními prostředky Evropské unie. A 28 soudců, protože tady členské státy chtějí mít každý svého soudce, to bude stát obrovský majland. Opakuji to, loni jsme říkali 12, teď říká rada, chceme jich 28. No, a na to se musíme podívat. Musíme eh, mít možnost k tomu něco říct, musíme mít možnost se opravdu e, při plném vědomí a s informacemi, maximum informací e, dozvědět, e, co a jak a rozhodnout. A ještě něco říkám znova, že tady jsme nevyslechli soudce. A soudci to nechtějí, tak jsem vám to už přece také sděloval. Uh, thank you very much. <clears throat> Velice děkuji. Co se týče návrhu vyslechnout si zde přímo soudce nebo ohledně toho, jak postupovat dále, tak já si myslím, že o tom bychom měli hovořit zítra na schůzi koordinátorů. Opravdu se zdá, že je to komplikovaná věc. Potřebujeme dosáhnout schody na úrovni koordinátorů. Souhlasíte s tím? Já bych eh, jenom ještě chtěl říci k tomu, co říkala paní Hautala. Eh, šířila se taková informace, že lidé, nebo šíří se informace, že lidé čekají u tribunálu asi 3 až 5 let, ale v roce 2014 tam to bylo 23,4 měsíce, to znamená méně než dva roky byla ta lhůta, Eh, kdy, jak, jak dlouho tedy čekali lidé na rozhodnutí. Takže si myslím, že to je taková nesprávná informace a je to možná případ toho, kdy nějaký, eh, nějaká nesprávná informace, která se šíří, neodpovídá realitě. Paní Regner eh, zde dnes, zde teď bohužel není, ale paní Regner říkala, um, já tedy nevím, možná jste ještě lépe informováni, než jsem já, ale já mm, pokud eh, jste bylo řečeno, že ten soud nesouhlasí s tou navrhovanou reformou, tak pro mě je ta informace tedy naprosto nová, naprosto eh, neznámá. A je to tedy dost závažná informace. Jestli paní Delbo chcete k tomu něco dodat? Ah, ano, ráda bych jenom eh, doplnila, že v textech smlouvy článek 281 eh, stanovuje, že eh, soud je konzultován. A už v tomto směru byly diskuze. Eh, je to soudní dvůr, který musí přijít s návrhem a je to prostě stanovisko soudu, které je potom předloženo parlamentu a radě. Víme, že tady byly i další jiné návrhy mezi eh, soudci první instance, mezi soudci eh, tribunálu, ale stanovisko předkládá soudní dvůr, takže v oficiálních dokumentech eh, je to takhle. A já si vlastně také říkám, že konec konců je to otázka, kterou musí soudci věci e, projednat mezi sebou. My jsme provedli návštěvu, kterou považuji za oficiální v Lucemburku. Náš výbor se v Lucemburku sešel, e, sešli jsme se se všemi soudci, byli tam soudci tribunálu, soudci soudního dvora a jediné stanovisko, které jsme vyslechli, e, bylo stanovisko předsedy tribunálu. Eh, pardon, eh, předsedy soudního dvora. Eh, nikdo nepřišel s opačným návrhem, takže já to vnímám tak, že my jako instituce jsme v kontaktu s dalšími institucemi, pokud jsou tam nějaké interní rozpory, no tak v parlamentu jsou také, ale každopádně nakonec musí ta daná instituce předložit nějaký, nějaké stanovisko za sebe. But shortly, yes. Prosím stručně. Um, vážený, um, ano, paní kolegyně Delvou, samozřejmě oficiální pozice je je to tedy oficiální pozice přímo soudu, ale když slyšíme ty stížnosti, tam vlastně ten soud se snaží vyřešit problém soudci a personál já si myslím, že to není žádný problém, abychom s, s nimi promluvili, aby, abyste měli možnost vystoupit. Mám spíš pocit, že, že existuje takový tlak, abychom vlastně vůbec neslyšeli názory těch lidí, kterých se to nejvíc týká. Možná by to mohlo být třeba nějakou neformálním, neformálním způsobem, aby tito lidé tedy měli možnost se k tomu vyjádřit, protože to bude velice důležité rozhodnutí, které nakonec budeme muset učinit. Takže myslím si, že úplně odmítnout tu myšlenku, vyslechnout si soudce nebo eh, vyslechnout si předsedu, tak eh, to ve mně vyvolává velké obavy. Evropský parlament nechce eh, slyšet názory těch přímo dotčených lidí, to znamená soudu příslušného soudu. Okay. Uh, would it be, would it... Dobrá. Bylo by možné, aby pan uh, zpravodaj uspořádal uh, eh, zasedání se stínovými zpravodaji ve Štrasburku 28. Dobrá. Ano. Pokud to nebude ve Štrasburku, tak to může být klidně tady v Bruselu. No, návrh je uh, pořádat to 28. dubna, uh, což je Štrasburský týden. Ano, v zásadě ano. Maximálně se pokusím to zorganizovat takové jednání. Dobrá. Takže to by byl takový uh, další uh, krok a určitě uh, ten uh, případ uh, projednáme s uh, koordinátory na zasedání. Pokud se nikdo další uh, nehlásí o slovo, můžeme přistoupit k bodu číslo 6 na pořadu jednání, projednání návrhu zprávy k ochraně know-how a slovo dostává a zpravodajka paní Le Grip. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes jsme vlastně před třetím společným projednáváním eh, tohoto textu E, o takzvaném obchodním tajemství. Já jsem návrh zprávy předložila sekretariátu našeho výboru 10. února letošního roku. Všechny jazykové mutace tohoto textu už jsou k dispozici víc jak tři měsíce. To znamená, všichni jste se s tím mohli seznámit, pokud jste měli zájem a já bych s dovolením připomněla jenom ty hlavní linie eh, celého textu. Zpočátku chci upřesnit, už jsem měla možnost to říct, ale chci to připomenout, že jsem přijala poměrně příznivě návrh směrnice, eh, který vyplynul eh, z práce příslušných pracoviště Evropské komise. Myslím si, že to je dobrý základ. Snažila jsem se to ještě upřesnit, vylepšit eh, v některých částech textu spíš, než abych modifikovala eh, ten, tu vyváženost textu a její eh, vlastně konečné vyústění. Tady jde o to, aby evropské podniky měly možnosti se bránit eh, proti získávání, užívání a nezákonném eh, využívání eh, tedy důvěrných obchodních informací. Jde o to, aby tady vznikl určitý právní rámec, určitý právní základ, tak, aby bylo obecně stejně vnímáno, co je firmní tajemství, co je tedy bezpečnost, posílená bezpečnost eh, při výměně informací mezi podniky. Eh, výměny informací jsou zcela zásadní, jsou také samozřejmě víc než nutné, eh, abychom i nadále zajistili rozšiřování eh, znalostní ekonomiky v 21. Eh, století v Evropské unii. V důsledku toho je v našem výsostném zájmu, abychom tady vytvořili eh, klima důvěry, spolupráce, a dalších in, možností dalších invencí. Takže tento návrh směrnice přichází tedy s opatřeními občanskoprávními při zneužívání e, obchodního tajemství, e, firmního tajemství. E, text, který přichází, návrh tedy, který přichází od Evropský, Evropské komise, se týká opatření proti těm, kteří si nezákonnou cestou budou snažit zmocnit nějakých eh, tedy důvěrných informací. A podle mne, a to chci jednoznačně říct, eh, vůbec nejde, eh, abychom tady vyjímali podniky z odpovědnosti přenášení informací a transparentnosti informací. Na druhé straně ovšem informace, které jsou předávány veřejným orgánům, musí být chráněny vzhledem k případnému dalšímu použití. Vysvětlím to. Pokud, eh, dejme tomu, nějaká firma reaguje na vypsání eh, výběrového řízení a v rámci něj poskytne určité důvěrné informace, tak aby mohla adekvátně, precizně odpovědět na požadavky toho výběrového řízení, eh, tak takováto firma by měla mít právo očekávat, že ty veřejné orgány budou respektovat obchodní tajemství. To by mělo být samozřejmostí. Já to tady ale připomínám připomněla explicitně v mém pozměňovacím návrhu číslo 5. A tato povinnost důvěrnosti pro veřejné orgány je rovněž e, předmětem článku 3 odstavce 3. Já jsem se snažila e, text e, ještě více Eh, upřesnit, vyčistit, pokud to tak mohu říct, aby tam nebyly nějaké nejasnosti ve článku 2, 3, 4, což jsou články, které se věnují definici obchodního tajemství a definici eh, podmínek eh, já tady hovořím například o, tom, o té lhůtě tří let, v návrhu směrnice, tak jak nám ji předložila Evropská komise. Je to lhůta nejméně rok a nejvíce dva roky. Mně připadá, že toto je lhůta příliš krátká, proto tedy tady hovořím o možnosti odvolání se během tří let, tak aby eh, tedy ti případní žalobci mohli eh, mít více času na vytvoření na předložení tedy e, té e, celé složky toho celého případu se všemi informacemi e, a s kompletní tedy objemem informací. To znamená lhůta tři roky což vnímám jako konstitutivní prvek tohoto právního nástroje a mně připadá, že to skutečně usnadňuje čitelnost, usnadňuje výměny v přeshraničním e, styku a vylučuje takzvaný form shopping e, celý ten arzenál, celý ten mechanismus bude spočívat na právu Eh, obchodně, eh, každého členského státu v oblasti obchodně právní. Eh, to je tedy to pole působnosti, ve kterém se můžeme pohybovat. Bude to na občanském právu, na obchodním právu každého státu, aby definovalo ty nezákonné postupy. Já jsem se nicméně snažila v tomto textu ještě posílit tu, ty možnosti firem, aby reagovaly na případné praktiky nekalé konkurence a eh, aby prostě eh, se tady vyšlo eh, vstříc Eh, těmto firmám. Eh, především to, co je třeba ve článku 4, by mělo být velmi, velmi bedlivě sledováno, aby se tady některé eh, ty věci nedostaly do pole působnosti těch nekalých konkurentů a to je také předmětem mého pozměňovacího návrhu číslo 17. Chtěla bych také říct velice jednoznačně, že návrh, o kterém dnes hovoříme, podle mého názoru nepůjde proti Eh, dodržování eh, těch základních práv a svobod. To eh, chci zdůraznit. Já jsem samozřejmě chtěla ještě uchovat a posílit implementaci těch vlastně záchranných brzd, které jsou uvedeny v článku 4. Hovořím tady vlastně o právu na svobodu informací a projevu. Obohatila jsem tedy článek 4 s některými dalšími dalšími eh, pozměňovacími návrhy a také nám eh, tady připravený bod úvodního ustanovení explicitně věnovaný tomuto tématu. Demokratický charakter toho, kterého státu je samozřejmě charakterizován také eh, pluralitním demokratickým eh, tiskem či sdělovacími prostředky. A tento text nemůže samozřejmě být vnímán jako něco, co by mohlo ohrozit platnost článku 11 Charty základních práv a svobod a nikdo by si neměl eh, myslet, že eh, může tedy eh, legitimně toto toto zneužívat proti svobodě informací a svobodě vyjadřování. Chtěla jsem také upřesnit ve svém pozměňovacím návrhu číslo 7, že ochrana zdrojů je ničím zcela nevyhnutelným. Dále jsem navrhla ještě jednu věc, mě to také připadá velmi zásadní, aby ty eh, ochran, ta ochranná opatření, o kterých se hovoří ve článku 4 v návrhu směrnice eh, od Evropské komise, byly také rozšířeny na potenciální trestně právní opatření, které by mohly být zcela volně integrovány členskými státy při transpozici této směrnice členské státy by možná chtěli eh, jít dál a chtěli by třeba zavést i určitá trestně právní opatření při transpozici této dané směrnice. Ale přála jsem si eh, uchovat ty, eh, ty mechanismy ochrany a vyhnout se tomu, aby tady bylo možno je nějakým způsobem obejít protože ty záchranné mechanismy jsou ve článku 4 explicitně vyjmenovány a e, jde o to, aby tady nebylo možné se jim vyhnout, obejít je nějak. E, takže tady je vlastně duplikováno to, co jsme dělali při transpozici směrnice o službách. Tam jsme vlastně také e, přijali takovéto podobné nastavení či podobný právní arzenál. A už tedy e, skončím s touto kapitolou e, těch e, brzd. Chtěla jsem tedy článek 4 ještě stabilizovat, posílit, protože jsme tady slyšeli určité obavy které se projevovaly v některých eh, oblastech eh, občanské společnosti, v některých eh, spolcích, v některých prostředích, v některých vzdělovacích prostředcích. Prostě určité obavy, které je třeba vždy vyslechnout a já jsem se snažila je zohlednit. Rovněž jsem si přála zajistit účinnou ochranu a právo na rovný soudní Eh, proces a na kontradiktorní řízení. Tady se jedná o to, co je ve článku 8. Tak, jak to původně e, Evropská komise navrhla, e, tak se mi zdálo, že se jde příliš daleko, podle mého názoru, v té ochraně e, toho obchodního tajemství. Proto jsem předložila pozměňovací návrhy 31, 2 a 3, které zaručují, aby strany sporu měly minimální přístup k těm Eh, slyšením, k těm jednáním a ke všem eh, těm doličným předmětům či eh, ke všem důkazům. A chci zdůraznit, že ta procedurální otázka se týká pouze toho údajně nezákonného získání, použití či zveřejnění Eh, určitých informací. A členské státy samozřejmě mohou jít ještě nad rámec toho, co navrhuji, aby eh, ochránili tedy ta, eh, tu míru toho obchodního tajemství. Takže je samozřejmě třeba, aby byl respektován ten kontradiktorní charakter řízení a nebudu už zacházet do dalších podrobností, pane předsedo. Toto jsou ty zásadní eh, prvky v eh, těch mých eh, návrhů, které jsem chtěla našemu výboru předložit. Možná ještě pár informací ohledně časových lhůt a pak bych se ještě chtěla zabývat jedním tématem, který ještě v tom mém návrhu zprávy není začleněn ale já eh, si uvědomuji, jak je to významné. Takže nejprve tedy eh, ty lhůty eh, můj návrh zprávy je již zveřejněn a nějaké tři či více týdnů je k dispozici, tak jsme navrhli, aby E, bylo možno předkládat pozměňovací návrhy do 26. března. Myslím si, že řada z vás už asi pracuje na těch pozměňovacích návrzích a náš výbor by se pak mohl sejít, aby projednal tyto pozměňovací návrhy možná někdy v polovině dubna a pak možná budeme v situaci, kdy bychom mohli Eh, během našich eh, zasedání v květnu již o eh, textu hlasovat. A pokud dovolíte, pane předsedo, tak ještě něco předtím, než uzavřu svůj příspěvek jde o takzvané STEM, o kterých se hovořilo na slyšeních, které připravo které připravil náš výbor. Jedná se o to slyšení 20. ledna, jedná se tedy o profesní mobilitu eh, těch, inova, eh, těch vynálezců eh, a kvalifikovaných pracovníků. Já mm, nejsem v tuto chvíli připravená k tomuto tématu Eh, přijít k ně s nějakými pozměňovacími návrhy, či tyto integrovat do mého návrhu, protože si myslím, že ta eh, skutečnost, že tady vlastně vytvoříme ten společný právní eh, sokl, tu základnu, tak to nepochybně bude příznivě dopadat na možnou mobilitu a myslím, že i další se k tomu připojí, že budou pro. V tuto chvíli si myslím, že je třeba, aby Eh, jsme si uvědomili, že tady existuje určitý soubor záruk eh, a vytvoření toho společného právního eh, vlastně té, té právní základny neohrožuje v žádném případě profesní mobilitu. Zazněly tady argumenty, možná, že se k ním ještě budu moci vrátit a budu moc reagovat na jednotlivé kolegy, kteří se k tomu vyjádřili. A teď už úplně poslední slovo Jedná se o ochranu inovací, ochranu konkurenceschopnosti našich podniků a klíčové e, věci pro e, konkurenceschopnost naší Evropské unie. Víme, že e, samozřejmě znalostní ekonomika musí být napájena dalšími dalším vzděláním, dalšími osvojováními znalostí, takže ochrana a zároveň Eh, ochrana informací a zároveň jejich eh, pohyb v evropském společném evropském prostoru, to je zapotřebí vyvážit. A teď už jenom s velkou netrpělivostí čekám na příspěvky jedněch a druhých a doufám, že budeme moci konstruktivně a úspěšně eh, v kolegiálním duchu i s stínovými zpravodaji a dalšími postupovat. Vpřed. Děkuji. Very much. Já vám také velmi děkuji. A ještě než předám slovo poslancům, bych rád zdůraznil, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. března v poledne. V našem výboru je dobrou tradicí, že e, trošku e, zaostáváme za původním harmonogramem, takže e, poprosím, abyste formulovali své připomínky velmi stručně pan Koferaty. Děkuji, pane předsedo. Já poděkuji. Pan zpravodaj, paní zpravodajce za shrnutí toho návrhu a za to, že zdůraznila ty nejdůležitější aspekty pozměňovacích návrhů. Mám k tomu několik připomínek. Jeden, jednu obecnější. Já jsem se zúčastnil debaty na jiných výborech, zejména na výboru pro vnitřní trh. A text komise k průmyslovým tajemstvím by bylo možné vnímat jako takový konzervativní text, ale my bychom měli se pokusit eh, stanovit eh, standardy pro to téma nejenom ve prospěch, nebo ve prospěch těch firm, ale také jako regulační mechanismus na trhu. Musíme velice pečlivě se snažit, abychom z eh, ochrany neudělali autarky. Měli bychom eh, z toho udělat synonymum pro poctivou hospodářskou soutěž. Jsou tady věci, které jsou um, důležitější než jiné. Ta nejožhavější se týká souvislosti s pracovními místy, zejména s těmi na vysoké úrovni, jako jsou návrháři a mm, tvůrci inovací. Pokud e, neochráníme takovéhle profese, tak je nejenom poškodíme, ale zabráníme jim použít e, jejich e, schopnosti ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Pokud neuznáme hodnotu tvůrčí práce, neumyslně bychom mohli potom eh, z... poškodit eh, nejenom toho člověka, ale i firmu, ve které pracuje. Myslím proto, že je velmi důležité aby takovéhle ty koncepční tvořivé eh, práce eh, se tady nastavily tak, aby to eh, bylo regulováno tak, aby mohli zůstat inovátory. Měli bychom jim dávat příležitost vytvářet hodnotu. To je velice delikátní otázka. Hovoříme tady o duševní tvořivosti, ale ono to může vést i k průmyslové produktivitě ve všech sektorech. Takže nejenom eh, výroba zboží a služeb. Myslím, eh, že se také musíme zabývat reakcemi veřejné zprávy ta se často eh, skrývá za eh, tajemstvím, tak aby dostala prostor určitý volný v tom, eh, jak bude jednat. A to je, myslím, velmi nebezpečné. Je to situace, která může vést ke vzniku systému vystavenému vnitřní intervenci, jak říkala paní zpravodajka. Zejména když tady hovoříme o o, o zadávání veřejných zakázek, o, o velkých zakázkách na veřejná díla. To jsou velice tedy ožavé otázky, které musíme eh, velice pečlivě řešit. A během další debaty eh, se samozřejmě tím budeme zabývat podrobněji. Ale musím říci, že eh, k navrhovaným řešením se stavím velice pozitivně. Potom tady máme také určité omezení. A to si myslím, že je také eh, obtížné téma. Zdálo by se, že tím, že prodloužíme eh, tady hm, tu promlčecí lhůtu, a říkám, že by se zdálo, že je to pozitivní, ale návrh komise myslím velmi zajímavý. Zdalo by se, že vytváří větší prostor k získání znalostí. A musíme pamatovat na to, že když byl spáchán trestný čin, je třeba rychle reagovat. Samozřejmě tady budou odlišné názory, ale jak běží čas, tak eh, zároveň lze nějaké argumenty před soudem eh, jako lépe vykonstruovat a připravit, ale zvyšují se také eh, tržní škody, protože tady dochází k narušení soutěže. Takže to by také mohlo působit problémy. Bylo by tedy užitečné kdybychom se vrátili k návrhu komise než eh, jenom k návrhu rady, protože to by byl zásadní problém. Zvýšení hodnoty eh, té škody. Děkuji, teď paní Rada. Já bych nejdříve rada poděkovala eh, paní zpravodajce Zcela se shodneme na tom, že pokud jde o výjimky a promlčení, je třeba toho udělat více na ochranu základních práv, ale také souhlasím s panem Koferatým, že e, se neschodneme e, s tím celkovým e, pozitivním hodnocením tohoto návrhu směrnice, protože pokud jde o lepší regulaci, tak vzhledem k tomu, že už máme tady ochranu eh, obchodních tajemství na úrovni členských států, tak by ta směrnice měla vést k větší právní jistotě pro všechny zainteresované strany. A tady máme určité obavy. A já bych a, eh, jenom zdůraznil několik pozměňovacích návrhů, které k tomu podám. Za prvé, pokud jde o vymezení informací, které mají být chráněny tak tady nám eh, chybí eh, zaměření na inovativní informace. Nezaměřuje se tady, mm, nevymezují se tady jasně informace, eh, které je třeba chránit, protože mají nějaký inovativní potenciál. Není zde žádné vyloučení informací tak, aby firmy musely zveřejňovat informace, tak by plnili určité regulační požadavky. Takže kolikrát se setkáváme, že vlády nemohou reagovat eh, na základě eh, zákona o přístupu k informacím, protože by to znamenalo, že by museli eh, zveřejnit informace soukromých firm. To jsou problematické věci, pokud jde o otázku svobody informací. Takže v tomto případě i členské státy by měly dostat prostor zachovat konkrétnější definice, které někdy mají zavedené. Pokud jde o ty výjimky a promlčení, tak tady eh, nám chybí eh, výjimky eh, pro veřejné zdraví, pro životní prostředí, například, a potom informace ve veřejném zájmu, například informace podané informátory nemohou být považovány za narušení tohoto typu tajemství. Takže ochrana základních práv tu je třeba dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. A potom a také tady nevidíme dostatečnou ochranu práv pracujících nebo zástupců pracujících v těch výjimkách a lhutách. A tady si myslím, že to, co navrhuje komise, by vlastně omezilo mobilitu na trhu. A navrhneme tady tedy určitá zlepšení. Za prvé, eh, pokud jde o tu promočecí lůtu, tak tam souhlasím s panem Koferantem, že tady asi na základě návrhu komise by eh, tohle bylo ehm, vhodné, ale když hovoříme o eh, žalobách vůči bývalým zaměstnancům a zaměstnavatelům, tak tam ta maximální promočecí lůta by měla být rok. potom by eh, také mělo být nějaké očkodnění pro neoprávněně obviněné. Pokud je někdo neoprávněně obviněn z odhalení, z prosazení eh, obchodního tajemství a utrpí tím škodu, musí eh, být očkoděn. To je velice důležité na ochranu malých a středních podniků, kde by velké firmy mohly používat tento nástroj k tomu, aby je drželi mimo trh. Dostali by prostě více eh, zdrojů, které budou k dispozici, aby se dostávali k soudu. A potom, hm, pokud jde o tu formulaci eh, v návrhu komise, tam asi není vhodné hovořit o porušení a ne o místo hm, neoprávněného eh, zveřejnění. Protože v minulosti komise řekla, že obchodní tajemství nejsou součástí ochrany, ochrany duševního vlastnictví. Takže A potom mi dám komise, když už tady uh, mohla vysvětlit, že uh, říká, že obchodní uh, tajemství nemají být uh, součástí uh, duševního vlastnictví, tak proč teď uh, při vědávání o typu je to v té kapitole o uh, duševním vlastnictví, ta obchodní tajemství? Protože uh, některé členské státy v Unii považují to za součást průmyslového vlastnictví, některé státy ne, někde je to upraveno i v eh, rámci eh, pravidel hospodářské soutěže, ale i vzhledem tomu, že je tady, eh, jsou tady ty formulace, které se týkají duševního vlastnictví, je tady určitý zmatek, který je třeba vyjasnit. A je třeba také zjistit, zda směrnice používá ten správný právní základ pro tento návrh. Proto bych byl velice ráda, kdyby eh, se k tomu komise mohla vyjádřit, stejně tak jako k úloze obchodních tajemství ve vyjednávání o TTIPu. Děkuji. Ještě v plís. Pan Ráděv, prosím. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl paní kolegyni Legrip poblahopřát k té práci. Souhlasím s ním, že s ní, že není opravdu v tomto směru nutné Eh, odmítat úplně ten návrh, ale je třeba tam eh, určité věci změnit, vylepšit, aby byla eh, směrnice aplikovatelnější, aby to celé dospělo k závěru. Já návrhy paní Le Grip podporuji, konkrétně co se týče upřesnění definice obchodního tajemství a těch obchodních informací. A tyto informace musí být také chráněny Myslím si, že velice často je obtížné, eh, aby podniky opravdu dobře věděly, co to je obchodní tajemství. Ty eh, konkrétní firmy musí dobře definovat, co je objemem toho obchodního tajemství, musí tyto věci dát k dispozici včas. A pak také je tady otázka eh, těch pravidel Eh, kdy je možno se tedy odvolat, eh, kdy je možno eh, vyrukovat s tím opravným prostředkem. Tady je třeba, aby ta pravidla byla aplikovatelná stejnou měrou na celém území Unie. Tři roky ta lhůta, nevím. Některé státy jdou delší cestou, ale zase si myslím, že to pak může ohrozit míru té ochrany. Eh, šest let, to mi připadá rozumné. Děkuji. Pintu. Marinesku. Děkuji. Chtěl bych také poblahopřát paní zpravodajce e, i k té prezentaci. Myslím si, že to opravdu nese všechny znaky velmi dobře odvedené práce, ale mám tady určité výhrady, či lépe řečeno, potřeboval bych možná pár věcí ještě vysvětlit e, ohledně jednotlivých aspektů celého textu. V dnešním světě eh, tady jsou eh, lidé, jejichž prací je obhajovat eh, tajemství a chránit je. A pak jsou tady ale zase jiní lidé, kteří mají na práci pravý opak. Pošlapávat to právo na ochranu a, ob, a odkrývat teda ta tajemství takže tady jde o ochranu informací, která skutečně e, je nutná pro život určitých komunit. Jsou tady novináři, jejichž skutečnou funkcí v demokratické společnosti navíc je e, pošlapávání e, toho obchodního tajemství. Takže pokud chceme excesivně chránit obchodní tajemství, tak bychom to nemohli činit takovým způsobem, abychom mobilizovali Unii a celý ten její právní aparát, e, e, aby chránili záležitosti, které vlastně spadají v zásadě do soukromí, soukromého zájmu. Tady prostě jsou informace, které e, Eh, opravdu neohrožují legitimní zájmy firmy, ale jsou tady informace, o kterých si firma velmi přeje, aby je veřejnost nezjistila z různých důvodů. A v celé řadě je tady zase veřejný zájem na tom, aby informace, určité informace byly zveřejňovány. Takže my musíme eh, opravdu ochraňovat význam eh, novinářské práce v těchto souvislostech. Měli bychom lépe definovat koncepci veřejného zájmu v tomto kontextu. A e, můžeme samozřejmě chránit obchodní tajemství pouze e, ve veřejném zájmu, i když to je, dejme tomu, e, obchodní tajemství Eh, které slouží za, i zájmu soukromému, ale potřebujeme definovat dobře koncepci veřejného, eh, veřejného zájmu. Měli bychom zajistit, aby investigativní eh, žurnalistika a svobodný tisk měli dělit svoji práci a přitom oni chtějí často obnažovat tajemství, o kterých by se řada lidí přála, aby zůstala utajena. Děkuji. Uh, thank you, Mary. Děkuji. Pan Jean Berživan za komisi, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá zprávu, zprávy paní zpravodajky a zcela jistě jí gratulujeme k tomu, jak se snaží eh, také dosáhnout a udržet ten vyvážený přístup, o který jsme usilovali v našem návrhu, který jsme předložili. Spravodajka se věnovala některým konkrétním oblastem a je tam pouze jedna oblast, k níž bych se teď chtěl ještě podrobněji vyjádřit, kde se nám tedy ty, kde máme problémy s těmi eh, pozměňovacími návrhy. Jsou to konkrétně pozměňovací návrhy 4 a 17. Myslíme si, že by vlastně potom vedly k snížení eh, možnosti používat reverzní inženýrství a inovacím. A to jsou vlastně věci, které byly už přeskoumány. Tyto principy jsou naprosto zásadní pro vytvoření skutečně konkurenceschopného vnitřního trhu, který právě má podporovat inovace. Potřebujeme tuto, tuto soutěživost, potřebujeme konkurenci. Takže když hovoříme o inovativních eh, částech, které nejsou chráněny eh, právě k duševnímu vlastnictví, Eh, by vlastně mohly být využity eh, i ostatními k tomu, aby to vlastně přispělo celkově k celé ekonomice Evropy, regionů a spotřebitelů. Podle našeho návrhu by tedy tyto pozměňovací návrhy v podstatě spíše vytvořily bariéry eh, k tomu, aby se využívaly myšlenky, které byly ale využity nějakými mm, poctivými metodami. Vím, že to je velice důležitý bod, chápu, jak to <clears throat> paní zpravodajka myslí. Ona hovořila o nebezpečí nekalé konkurence. Pozměňovací návrh 17 vlastně mění mm, část 4, eh, kde se ale, tam se ale hovoří o eh, získání informací, eh, které nebyly získány neoprávněně. A jde vlastně o to, že ty informace budou využity k poctivému obchodnímu styku. A zde si myslím opravdu, že se ukazuje, že pokud e, je tam nějaký, nějaké negativní chování, tam, vlastně jde o to, jak bude ten člověk zacházet s těmi informacemi, které získal. Zda tedy e, to tedy pak bude považováno za oprávněné nebo neoprávněné. Takže to, to je pozměvací návrh s, e, který máme problémy. A také si myslím, že je ta jedna věc, kterou si musíme uvědomit, je to, vypadá to, že pozměňovací návrhy se vlastně snaží řešit jednu věc, která jde eh, na to pravomoci tohoto výboru. Jedná se například na určitá eh, falešná obvinění, která mají eh, pokřivit situaci na trhu, a zde si myslím, že by vlastně to měla řešit stávající pravidla týkající se hospodářské soutěže. A zda tedy ta pravidla mají být ještě nějakým způsobem harmonizována, tak to už je další otázka, ale myslíme si, že zde to zachází, tento návrh zachází nad rámec toho našeho e, cíle. A to bych chtěla tedy ještě říci, že to je vlastně jediný problém, který s tím máme, s pozměňovacími návrhy, které předložila paní zpravodajka. Celkově vítáme celou řadu Eh, bodů, o kterých hovoří a jsme si jistí, že také to zlepší vyváženost textu. No a co se týče komentářů, které jste zazněli teď z úst poslanců, chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že směrnice nezasahuje do stávajících pravidel, které vyžadují, aby obchodní provozovatelé zveřejňovali informace, které jsou eh, v zájmu, ve veřejném zájmu, nebo aby to zveřejnění bylo ve veřejném zájmu. Zcela jistě také se nesnižuje možnost eh, přístupu veřejnosti k informacím, nesnižuje se ta úroveň. Eh, to jsou například informace, které se týkají životního prostředí. Na úrovni Evropské unie se tím zabývá nařízení z roku 2001, které chrání tyto věci. E, obchodní tajemství je věcí, která je v celé řadě členských států zavedena. My zde usilujeme o harmonizaci obchodního tajemství, chceme to všechno zjednodušit a chceme tam také zavést dobré záruky a omezení. A chceme tam také mít možnost ochrany mm, prostřednictvím soudů. Nechceme navýšit e, tu ochranu. A chci říct, že opravdu naším jediným cílem je docílit lepší harmonizace a také možná zlepšit možnosti přeshraničních partnerství eh, s určitými partnery. To je jediným, eh, jedinou ambicí tohoto textu. Jinak se domníváme, že ty záruky a také plně uznáváme záruky, eh, o kterých jste hovořili poslanci, ty záruky jsou opravdu klíčové a je důležité, tyto záruky již existují v celé řadě členských států, také je zde důležité chránit svobodu projevu, eh, o tom také je zde jeden pozměňovací návrh, nebo a celá řada poslanců hovořili o ochraně svobody projevu. A ještě poslední věc, o které bych chtěl hovořit, pane předsedo. <clears throat> Rozhraní mezi obchodním tajemstvím a profesní mobilitou. Je to velice důležité, aby zde bylo toto rozhraní je důležité, aby eh, pracovníci měli možnost měnit svá pracovní místa, ale a ty informace, které nesmí zveřejňovat, jsou vlastně stejné informace, které už dnes jsou chráněny. Eh, protože vlastně eh, by zneužívali tu přidanou hodnotu svého zaměstnavatele předchozího. Myslíme si, že se o tom jasně hovoří i v našem posouzení dopadu. E, návrh e, chce přinést větší jasnost do situace a tím naopak chceme naopak podpořit pracovní mobilitu a chceme e, také i snížit závislost na doložkách, které mají právě chránit vlastně toho zaměstnavatele. Takže děkujeme zpravodajce a děkujeme celému výboru, který pracuje na této věci a těšíme se také i na další pozměňovací návrhy a budeme jim také klást pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, nyní paní Rada. Děkuji, já bych se chtěla pouze zeptat, zda by se komise mohla také ještě vyjádřit k jednání o dohodě TTIP. Ano, já se omlouvám, já jsem zapomněl na tento bod. Paní Regner, vy jste se ptala na dvě věci. Za prvé, na to, jak se používá ten termín infringement, eh, eh, porušení nebo narušení, ano, tam vlastně to používáme. Co se týče dohody TTIP, tak eh, otázka obchodního tajemství se vždy se vlastně řešila v rámci dohody TRIPS, takže se to vlastně řešilo bilaterálně v bilaterálních dohodách, čili tam je obchodní tajemství, to je ten důvod. Ale jak už jsem říkal, a ještě to nyní zopakuji v tomto výboru, zcela jasně, teď zde máme tedy evropské aky v této oblasti a teď je nejdůležitější rozhodnout, až uvidíme, jak se spolu zákonodárci rozhodnou v této věci. Takže ehm, teprve pak se vlastně o tom také bude hovořit eh, v těch jednáních TTIPu. Děkuji. Chce na to ještě reagovat paní zpravodajka Legrip? Nikoliv. Čili můžeme dokončit tento bod a budeme pokračovat bodem 7. Projednání návrhu stanoviska, které se týká právě transatlantického partnerství TTIP. Slovo dávám panu navrhovateli, je to pan Axel Foss. Ještě předtím, než mu dám slovo, tak bych chtěl zdůraznit, že hlasovat o tomto stanovisku se má již 16. dubna a proto je lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů stanovena na 26. března 5 hodin odpoledne. Je to čtvrtek. Pane Fosy, máte slovo. Děkuji. Nejdříve k stanovisku samotnému. To se zabývá v zásadě dvěma věcmi za prvé mechanismus řešení sporu a za druhé, a to je eh, vzhledem k poslednímu odstavci nebo dvojima odstavcům, eh, se to zabývá takzvanou legislativní koherentností. V zásadě jde o to, eh, že mechanismus řešení sporů se často dostává do kontroverzních debat. Takže v těch přeložených pracovních dokumentech jsem eh, to podrobněji rozvedl a mm, doufám, že to eh, přispěje k věcnější debatě. Zajedno jde především o otázku, jestli potřebujeme takový mechanismus eh, řešení sporů a ve druhé otázce, když ano, tak jak by takový mechanismus řešení sporu opravdu potom mohl příslušně odpovídat, vypadat. Debata, eh, která proběhla tady v Evropském parlamentu i při eh, výměně našich vzájemných názorů na posledním eh, zasedání k tomuto, byla poměrně mnoho vrstevnatá. Šlo tam o otázku, jestli to o slabý demokracii jako celek, jestli bychom nemohli, jestli bychom tím nesnížili nějaké mm, mechanickými demokracie, nebo nevede to k tomu něčemu, co, že se protlačí něco, co by jinak by bylo zakázané. A nemohu, nebo, nebudalo by se to řešit v zásadě národními soudy. Jsou to otázky, eh, které po právní stránce eh, eh, vždycky neodpovídají realitě, ale ta kritika tady je a je třeba se nějak postavit. Abychom důvěru, která současné eh, době není úplně daná pro ty mechanismy řešení sporu, ale otázkou je, jak tu důvěru zvýšit. A jak dosáhnout toho, aby eh, všechny ty věci, eh, které jsou kladeny na stůl, abychom je mohli nějak přesně vymezit, abychom dostali k závěru, že opravdu potřebujeme takový mechanismus. A otázka, jestli jej potřebujeme, z mého pohledu je poměrně málo relevantní, protože eh, v právním eh, státu bychom měli právně řešit otázky a proto bychom měli vytvořit eh, strukturu, která problémy tohoto typu, jako kdykoliv jinde, až se k tomu postavíme jakkoliv, prostě povede k řešení. Mohli bychom vytvořit nějakém, nějakou mezinárodní dohodu, objeví se problémy a nikdo neví, jak je řešit. Takže proto by bylo eh, dobré zamýšlet se nad tím, za A, abychom, jestli potřebujeme eh, mechanismus řešení eh, sporu, a za druhé zamýšlet se nad tím podrobněji, jak může takový mechanismus vypadat. Tady mám příslušná příslušné návrhy k ohledně dlouhodobé perspektivy. Tam je třeba prostě říct, že nějaký takový eh, soudní dvůr, eh, jak se o tom někdy hovoří eh, v Německu, by byl rozumný nástroj něco takového vytvořit tedy. Ale myslím osobně, že do ukončení vyjednávání o typu vůbec nejsme schopni nějaký takový tribunál řídit. Takže se musíme klást otázku, do jaké míry předložíme nějaké takové mezi nebo dočasné řešení. Proto tady je také eh, návrh vyzvat komisi, aby posoudila, jak bychom mohli vytvořit takový eh, soudní dvůr, v jaké podobě a eh, mm, jaké by tam byly odvolací mechanismy. A dobu do ukončení vyjednávání bychom měli využít, použít k tomu, abychom zjistili, do jaké míry soud v nějaké dlouhodobé eh, perspektivě by bylo možné vytvořit takovýhle. Potom jsou tady otázky, eh, které eh, tak ehm, mezi řádky jsou, jak tedy vytvořit takový mechanismus řešení sporu. Otázka a nemít žádný, to vůbec neodpovídá věci a nedává to smysl protože problémy nastanou a potom otázkou budou, bude spíš, jak to vyřešit. Často eh, je tady myšlenka využít už eh, existující eh, soudní tribunály mezinárodní. Z čistě právní, z právního, právního hlediska, já se pokusím to tedy brát takhle a objektivně, to, to nefunguje. protože eh, tohle eh, ty tribunály jsou eh, pro, mezinárodní, pro subjekty mezinárodního práva, ne pro soukromé subjekty. Potom jsou tady některé soukromé tribunály, které ovšem nemůžeme rozšířit o takové, takovouhle věcnou působnost, protože tady ty, ty instalované soudy, eh, ty, ty rozhodčí soudy se vždycky eh, zabývají částečním něčím a ne eh, obecně svobodným obchodem nebo investicemi. To, co máme na společném vnitřním trhu, je srovnatelné s tedy nějakou takovou mezinárodní dohodou o volném obchodu a vždycky jsme byli přesvědčeni, že soudní řešení je rozumné. Potom často se dostáváme k eh, tomu, jestli bychom mezistátně, tedy mezi státy, kde ten eh, investor eh, sídlí, tam a druhý stát, v druhém státě, jestli bychom to nemohli převzít. Tak tomu je třeba říct, že z hlediska investorů tohle nemůže být uspokojivé, protože by to vedlo k nějakým politickým úvahám. Čili tam by jedinec vůbec nemohl eh, mít možnost eh, eh, žalovat podle svého individuálního práva. A takže na úrovni mezi státy by to nebylo rozumné řešení. Potom se tady často objevuje otázka národních soudů, které by tohle mohly snad pře, pře, převzít. A i tady máme právně systematickou eh, problematickou situaci. Protože tohle je mezinárodní věc a nechat to na národní úrovni, tak by to znamenalo, že národní soudy vlastně by mohly říci, že individuální rozhodnutí k eh, nějakým emisím odpadů nebo k něčemu takovému, tak k tomu eh, mohou něco říct. Ale k žalobě mezi investorem a státem na národní úrovni, to může v zásadě být doplňující opatření. A ten, který eh, chce eh, žalovat, eh, může říci, ano, národní právo mi stačí, ale obecně je tady opět vztah mezi soukromým subjektem a státem nebo subjektem mezinárodního práva. A to opět není věcné řešení. Takže eh, je tady ta otázka, že národní soud se musí vždycky eh, řídit národními standardy a takováhle dohoda, eh, která tady má vzniknout o svobodném obchodu, není předmětem takových národně právních, národních opatření vnitrostátního práva. Proto přicházíme s eh, řešení, že, proto to řešení eh, sporů před národními soudu, eh, soudy nás také nedostane daleko. A otázkou je, jestli se tady nesnažit o takový obchodní tribunál, což by byl vhodný model. A tam bychom řešili ty otázky těch, eh, té, té, té státoprávnosti potřebujeme a mezi tím musíme vyřešit eh, dočasné použití stávajících eh, mechanismů řešení sporu, tak abychom a proto jsem se pokusil vytvořit nějakou takovou strukturu, respektive naznačit strukturu, kde bychom mohli říci, že všechno už nebude tak ad hoc, jako to bývalo. Mělo by se to dále vyvíjet, to, co už bylo vyvinuto CETou. A můžeme to dále modernizovat. A dosáhnout toho, že problémy, které eh, máme s eh, stávajícími eh, mechanismy řešení sporů, bychom nějakým způsobem omezili neměly by se objevovat tak, jak eh, si to teď dokážeme představit. Kdyby vás napadly eh, nějaké další problémy, tak bych byl vděčný eh, za vaše podněty. Každopádně bych se snažil co nejvíce nestranícky tohleto vyřešit. Například Můžeme se tady bavit o nějakém eh, kolektivu soudců, můžeme eh, omezit eh, působnost na to, aby tady nemohl být strach, že se budou snižovat nějaké standardy, nebo to můžeme tu působnost omezit tak, aby v určitých oblastech vůbec nebylo možné žalovat. Takže můžeme nalézt nějakou podobu, kdy pokud je tady politická vůle eh, mít mechanismus řešení sporů, eh, tak eh, abychom ho měli a zároveň vyřešili ty problémy, o kterých jsme tady hovořili. Až po odvolací instanci. A všechno, co si k tomu ještě dokáže představit. Čili tohle jsem podrobněji rozepsal v tom pracovním dokumentu a v zásadě i v tímto směrem jde to stanovisko. A teď ještě poslední věc, která se týká eh, regulační koherence. I tady eh, probíhá debata o tom, že bychom mohli, eh, že by se tady mohlo obcházet, mohl obcházet zákonodárce. Tak jde o to, že zákonodárce by nikdy neměl být obcházen, nesmí být obcházen a o to vlastně šlo u původních smluv, takže eh, je třeba nalézt takové eh, řešení, abychom eh, zajistili, aby problémy, které existují, jak politické, tak jiné, tady nebyly opomíjeny. Takže budu rád za jakékoliv další poznatky, ale z mého pohledu je třeba se s tím věcně tedy vypořádat a, a proto jsem přišel s tím návrhem a, a doufám, že to potom bude odpovídat i vašim představám. Thank you very much. Děkuji vám, pane Kester. Děkuji, děkuji pane Fossi za vaši zprávu. Pozitivní právo se vyznačuje vůlí eh, k sociální spravedlnosti. Eh, sociální, eh, tedy spravedlnost je to, co drží společnost pohromadě a proto dohodu o volném obchodu TTIP a, a, a rozhodčí soudy musíme poměřovat podle toho, jak tato dohoda přispěje k blahobytu širokých vrstev obyvatelstva a k přispěje také k, eh, nebo ke zlepší eh, sociální, ekologické a hospodářské standardy. Teď k těm eh, rozhodčím tribunálům. Já si to velice vážím, pane Fosy. Myslím si, že se k ní můžeme různě stavět. My, sociální demokraté, především zdůrazníme aspekt toho, že pokud jde o dějiny, tak se eh, rozhodčí soudy dělaly mezi zeměmi, kde na jedné straně eh, existoval právní stát a na druhé straně nebyly dodržovány eh, principy právního státu. To je docela pochopitelné, že v zemích, kde nejsou žádné principy právního státu, není tam jistota pro podnikatele, kteří tam chtějí investovat, ale u TTIPu Tady máme dva právní státy, Evropskou unii a USA, a proto mi odpadá ústřední argument pro um, uh, rozhodčí uh, řízení, zejména soukromé rozhodčí řízení. Uh, rozhodčí uh, řízení uh, také jde proti uh, základním principu uh, právního státu a sice, že uh, zákon platí stejně pro všechny. Tento princip je zde narušen, protože tady se hovoří o zvláštním právu. Protože eh, to tady vytváří eh, soukromý rozhodce pro soukromý podnik. A já si myslím, že to je eh, základní porušení principky, principu právního státu, který, ze kterého máme mít prospěch všichni. Nepotřebujeme žádné zvláštní soudy pro žádnou společenskou skupinu. Například se tady nepočítá se zvláštními Eh, soudy pro ochranu eh, zaměstnanců nebo spotřebitelů nebo pro dodržování ekologických standardů. A proto si myslím, že eh, soukromé rozhodčí řízení není nic, co by posilovalo principy právního státu. Potom druhá věc, o které jsem chtěl hovořit. Ty stávající mm, mm, rozhodčí mechanismy vykazují určité slabé stránky je to eh, poměrně omezeně o, o, o veřejné, neexistuje žádná eh, revizní možnost. I u CETY ta eh, možnost odvolání není dána. A v zásadě se u soukromých v rozhodčích tribunálů najedná o porušení právního státu a demokracie. Protože soukromí rozhodci, to je taková paralelní justice oproti hodnotovému eh, principu eh, právní eh, cesty. A proto také chápu argumentaci bývalého ústavního soudce Fosse z Německa, který v tomto považuje, vidí porušení evropského práva a systémové také systémový přelom v mezinárodním právu. Musíme eh, si dát pozor na to, abychom soukromými eh, rozhodčími eh, soudy nepředali část svrchovanosti státu soukromému sektoru. A také si kladu otázku, jestli soukromí rozhodci budou mít oporu před Evropským soudním dvoru, dvorem. A to je také poměrně otevřená otázka. Možná, že ještě konečnou připomínku k regulatorní koherenci tady je zřejmé, že ten princip demokratického rozhodování eh, má být ovlivněn parlamentem a eh, různé návrhy zákonů bychom měli probírat separátně. Musíme se zabývat a já si nemyslím, eh, že takhle vypadá demokratický stát. Já si myslím, že tady by se staly společnosti obětí ekonomiky. Vytvářeli bychom takovou eh, demokracii konformní eh, s trhem, kdyby demokracie se musela eh, držet pravidel trhu. A to je, myslím, špatný vývoj jak pro USA, tak pro Evropu. Děkuji, paní Houtala. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že Výbor pro právní záležitosti tohoto parlamentu má skutečně velkou odpovědnost a nad některými těmi otázkami se musí hluboce zamyslet eh, nad otázkami TTIP konkrétně a měli bychom v tomto směru asi využít tu úplně nejlepší možnou expertízu pro přípravu našeho stanoviska. Eh, Já jsem velice ráda, že pan Foss ve svém návrhu také eh, přemýšlí o určitých alternativách k tomu systému ISDS, jestli se nepletu. Já myslím, že bychom to měli možná nechat trošičku otevřené, protože v mé e, frakci je hodně skepse ohledně takzvaného reformovaného ISDS. Nemyslíme si, že bychom šli cestou systému, který by respektoval e, vládu práva a spravedlnosti, tak e, jak e, tomu rozumíme. Například pokud e, myslíme na situaci Eh, která se do budoucna bude prezentovat, tak eh, takový mechanismus pro řešení sporů, který bude zapracován do TTIP, eh, bude vlastně takovou předlohou pro celou řadu dalších mechanismů obdobného typu. A to je další důvod, abychom to nebrali na lehkou váhu. Když se moje frakce zabývala těmi případy, těmi věcmi, eh, které se již řešily na úrovni eh, tohohle toho systému, tak jsme byli připraveni, eh, překvapeni, že to vlastně není pravda, to, co říká komise, která tvrdila, že většina případů se zabývá uplatňováním legislativy. Celá řada těch případů byla vlastně přímým atakem legislativy. A v tomto směru Eh, prostě eh, jsme mnohem kritičtější než eh, navrhovatel pan Fos vůči těmto situacím, protože se domníváme, že fakta hovoří mnohem spíš ve prospěch toho, že se nejedná pouze o jednotlivé případy, ale jedna, jedná se prostě tady o to, že eh, legislativa eh, vnitřní eh, členských států bude spochybněna. Mně to připadá jako každopádně něco, o čem musíme diskutovat, protože tady se jaksi zaměňuje přání a skutečnost. Takže když například pan Fos zmiňuje myšlenku proveditelnosti vytvoření nějakého stálého soudního E, soudní instance, tak nad tím bychom se měli opravdu vážně zamyslet. Pokud se podíváme na stávající navržený ISDS i, dejme tomu, v té reformované podobě Evropské komise, pokud by to mělo být nějaké dočasné řešení, tak já si kladu otázku, jak se pak do budoucna bude ta situace moci měnit. A e, to je ještě třeba dodat jednu věc. Celá řada expertů na mezinárodní právo říká, že Evropa a Spojené státy mají úplně nejrozvinutější legislativní systémy e, na světě, takže mají tady nástroje pro to, aby tyto spor řešili. Možná, že jsou tady určité obavy ohledně některých členských států Unie, e, ohledně toho, zdali tady tyto státy mají opravdu fungující právní systémy, ale těch je opravdu malá skupinka a nepochybně jdou také cestou rozvoje těchto systémů, takže nemáme důvody k obavám. A pan Kester řekl něco velice zásadního. Původně vlastně e, ty mechanismy ISDS e, byly ochra- e, užívány proto, aby se chránily investice rozvinutých zemí v zemích, kde vlastně ty právní systémy ještě nejsou dost rozvinuté, ale to je vlastně skutečnost, která hovoří proto, pardon, proti tomu, aby se ISDS používalo pro ochranu investic v současné době. Chtěla bych říct ještě jednu věc. Měli bychom se asi mnohem bedlivěji podívat na případné problémy, které by mohly vzniknout v oblasti regulační spolupráce. My jsme tady vlastně byli svědky poměrně velmi zajímavého slyšení, v rámci kterého se správní právo Unie srovnávalo se správním eh, právem Evro- eh, Spojených států. A musíme tady vnímat určité problematické oblasti, když hovoříme do budoucna o regulační spolupráci. Já s vámi, pane Fosy, velmi souhlasím, když říkáte, cituji, přijetí eh, legislativy na národní úrovni eh, bude i nadále eh, exkluzivně vytvářeno legitimními orgány Unie a, Evrop- a Spojených států. No, když tomu tak bude, tak já si kladu otázku, zdali ten regulační orgán, tak jak je teď naplánován, zdali vlastně na sebe nevezme Eh, nějaké příliš velké pravomoci, jestli vlastně nebude tady eh, předjímat určitá rozhodnutí eh, v předstihu před těmi, kteří to budou mít vlastně z zákona na starosti, to znamená parlament a americké instance. Takže na to bychom se ještě měli podívat. A kromě eh, ISDS a regulační spolupráce je tady ještě jedna třetí oblast, o tom také hovořil pan Kastel, jedná se o eh, slučitelnost s komunitárním právem. A jsou tady právní experti, kteří říkají, že nedávný důraz eh, Evropského soudního dvora ohledně nadřazenosti komunitárního práva naznačuje, že to není samozřejmé že ten mechanismus ISDS by opravdu splňoval požadavky Eh, evropského eh, unijního práva a právního systému. Pak jsou tady samozřejmě ještě stanoviska členských států, ale mě by opravdu zajímá ta oblast slučitelnosti s eh, unijním právem. Doufám, že bychom mohli strávit nějaký čas nad těmito otázkami. Neměli bychom to brát na lehkou váhu, protože náš výbor má klíčové postavení při formulování stanoviska celého parlamentu. Děkuji vám a ptám se, zdali pan Fos eh, chce stručně ještě reagovat. Ob das so kurz geht, weiß ich noch nicht. Nevím, jestli by to uh, bylo možné stručně. Já mám ten eh, dojem, že ta otázka, kterou tady před sebou valíme, je, jestli chceme opravdu něco vytvořit nebo ne. Prostě říkat, že jsme proto, abychom možná osekali právo investorů, eh, který by se jinak nedobrali. To je prostě jednoduché. Ale kde je alternativa? Já se právě pokouším eh, se tímto zabývat. Čili eh, ta, pro toho, kdo investuje v nějaké jiné zemi, je tady otázka, jak nejlépe naplnit jeho zájmy. A pokud čistě právně systematicky eh, takováhle smlouva, která se tady vyjedná, patří nebo nepatří eh, k eh, vnitrostátnímu právu, proto také bez dalšího nemůže mm, se proti ní žalovat podle národního práva. Prostě mezinárodní právo do toho také snadno nepasujete. Takže máme tady takovou eh, trochu paradoxní situaci, kdy eh, mezinárodně právní se týká, eh, se naraží na soukromou právní. A nejrozuměji to lze vyřešit nějakým konkrétním speciálním uspořádáním. A potom je tady otázka principu právního státu, jestli právo, které bychom mohli dát jednotlivci k řešení konkrétních problémů, jestli tím Tedy naplníme princip právního státu a řekneme ne, ty, va, ty vaše věci nechceme vůbec posuzovat, nebo jenom v rámci, eh, který eh, vůbec, kde to vůbec nebude možné. Pokud se na to podíváte, eh, na dohodu o svobodném obchodu se s Jižní Koreou, tam nejdříve jsme měli zápornou obchodní bilanci a teď po uzavření dohody máme pozitivní obchodní bilanci. I tady je opět otázka, jestli tohle chceme nebo ne. Doposud jsme eh, vždycky dosáhli dobrých výsledků, ale ta eh, pozitivní eh, bilance je vždycky zatím na naší straně vyšší. A nedokážu vám říct, jestli tentokrát to bude více pracovních míst nebo něčeho jiného, ale to, co eh, se zjistí, to určitě, to, co se vydělá více, to určitě bude mít dopad na blahobyt společnosti. A teď ještě otázka k eh, systematickému eh, řešení této otázky. Když to v téhle smlouvě nebude stanoveno ten mechanismus řešení sporů, tak jak ten texacký soudce, který potom, eh, na kterého se potom eh, obrátíte ve eh, Spojených státech, tak je částečně volen lidem. Musíme vycházet z toho, že mm, mm, je nezávislý? Ne. Protože on není právně vybavený na to, aby vykládal mezinárodní právo. Proto tady máme určitou uh, diskriminaci hned od začátku, ale dostáváme se znovu ke stejné otázce. Jak, když tohleto odmítneme, tak jak eh, chceme vůbec se tady popasovat správně s zájmy investorů? Vždycky je třeba utvořit nějaký mechanismus rozhodčího soudu nebo řešení eh, sporů tak, abychom takovéhle problémy úplně vyloučili nebo alespoň minimalizovali. A proto si myslím, že bychom měli se pokusit eh, se k tomu stavět otevřeně, snažit se tady k tomu přistupovat tvořivě, protože jinak si fakt nedokážu teď představit, jak teď chránit investory. A je také o naše investory. Pokud je o um, regulační koherenci, tak my jako um, zákonodárci vždycky nestanovujeme úplně všechny normy, které máme. Dělají to jiné instituce. Například Senelek. Je to eh, v instituce DIN v Německu. Stanovuje normy, aniž by vznikaly eh, stejné spory, o kterých jsme se tady bavili. Potom okázkou je, jestli my máme říkat ano, dává smysl, aby eh, tady eh, se některé skupiny místo zákonodárců bavily o určitých eh, standardech. A můžeme vyloučit, že v určitých oblastech nebude možnost vyloučit zákonodárce. Proto je tady opět ještě jednou otázka. Jaké by měly být alternativy a nemohli bychom to, co zatím považujeme za nedostatečné nebo dostačující, modernizovat tak, abychom opravdu potom dokázali eh, přitahovat investory a přesto eh, zachovali zásadu, že lze řešit spory. Já si myslím, že ten princip právního státu, o který eh, hovořil kolega Kester, prostě stejné právo pro všechno, On prostě každý neinvestuje ve Spojených státech. A je důležité, aby eh, se s investory zacházelo stejně. A aby eh, se eh, stejné věci posuzovaly podle stejného práva. To je dáno v naší základní chartě, v našem v základech našeho práva. A paní Hautala to eh, velmi rozumně a správně tady pojala. Musíme se bavit o tom, jak vytvořit instrumentárium, které bude připravené na budoucnost i na budoucí problémy. Jak vytvořit takovou strukturu, kdy budeme moci říci ano, eh, zatím eh, rozhodčí soudy nebyly naprostý ideál, ale pokud to nějakým způsobem modernizujeme, a nebo eh, dokonce vytvoříme nějaký takový obchodní eh, soudní tribunál, tak eh, Vy jste tady hovořili o těch nedostatečně rozvinutých zemích. Už máme bilaterální dohody mezi evropskými členskými státy a USA. A tam bych teď neřekl, že všechny jsou nerozvinuté. Takže smysl eh, smlouvy o svobodném obchodu není vždycky o eh, vyřešení sporných problémů. Tam jde o eh, vedení, svobodné vedení obchodu. Ale vy, a, ta, a teď my se tady bavíme o mm, mechanismu řešení sporů. A musíme i s ohledem na TTIP vytvořit model, který bude připraven na budoucnost. A musíme eh, se eh, připravit na to, že to bude potom mechanismus, který bude platit pro všechny ostatní a tím eh, se nebude nikdo diskriminovat. Protože se to vždycky týká těch, kteří jinde investují. Čili chci znovu připomenout, že bychom se k tomu měli postavit eh, k, eh, nějak konstruktivně. Eh, měli bychom se snažit vyřešit problém, který před sebou máme. Vždycky jsme měli zatím prospěch ze svobodného obchodu a proto bylo rozumné zamyslet se nad tím, jak tady dosáhnout nějaké schody. Thank you. Děkuji, pan Anderson. Krátká připomínka. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji eh, zpravodaji za odvedenou práci. Eh, velice často se zpravodaj ptá, jaké jsou alternativy té ochrany investic. A jelikož jsem zvědavý člověk, tak bych se chtěl zpravodaje zeptat, co on si myslí eh, pro a proti případného řešení pomoci pojištění. Předseda, děkuji a ještě dřív, než zpravodaj odpoví, tak je tady žádost o slovo od pana Garcia Bersera, zástupce ředitele, generálního ředitele DG Trade. Prosím, pane, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že mám příležitost eh, podělit se s členy vašeho výboru o pár připomínek eh, o Eh, tuto, eh, o této eh, tematice jako hlavní vyjednavač. Myslíme si, že rozprava o arbitrážním řízení je kritická, zásadní a přichází v zásadní moment celého jednání se Spojenými státy. Dovolte, abych se s vámi podělil o pár připomínek z perspektivy Evropské komise, abyste to mohli vzít v úvahu. Z hlediska komise je tady zapotřebí, aby existoval systém mezinárodní arbitráže v oblasti investic v těch našich obchodních dohadách, ale musí to být mechanismus reformovaný. Realita je taková, že bilaterální dohody začlenují ustanovení o e, arbitrážních řízení, ovšem tyto e, typy řízení nejsou již vhodné pro 21. století a myslíme si, že teď je to vlastně příležitost pro e, to, abychom bychom tyto věci reformovali a tím reagovali i na určité obavy, které tady legitimně vznikají v této oblasti. Nesmíme ignorovat realitu. V mezivýboru se také příslušný komisař rozhovořil o určitých klíčových reformních krocích. Já nechci jít do podrobností, protože máte nabitý program. Určitě uvítám příležitost eh, hovořit s vámi k této věci ještě dále eh, ve vašem výboru, ale zdůrazňuji tři principy. Za prvé, ochrana investic musí být definována velice jasným způsobem, aby nepředstavovala riziko eh, vzhledem k legitimním regulačním opatřením přijatým Unii či členskými státy. A my jsme to udělali i eh, v naší dohodě s Kanadou a chceme to ještě, chceme jít ještě dál v té dohodě se Spojenými státy v tomto směru. Za druhé, jsme přesvědčeni, že je tady zapotřebí reformovat způsob, v, v rámci kterého jsou eh, arbitra, ti, eh, kteří provádějí arbitráže, vybírání, musí mít skutečně všechny kvalifikace. A zase to je jedna z reform, které navrhujeme, eh, aby byla začleněna do naší dohody se Spojenými státy. A za třetí musí tady být samozřejmě zajištěna ta eh, vhodná a korektní právní kontrola, musí tady být takový mechanismus, která, který by umožňoval odvolání na vyšší úrovni. To jsou ty klíčové klíčové reformy, eh, o kterých musíme diskutovat. Musíme o nich diskutovat eh, se všemi zeměmi, protože pokud, se my, se, eh, pokud my se dohodneme se Spojenými státy na těchto reformách, tak otevřeme dveře ještě dalším reformám v těchto dohodách jinde a to je určitá odpovědnost, kterou na sebe musíme vzít. Nechtěl jsem hovořit moc dlouho, ale jak jsem již řekl, jsem připraven, eh, uvítám jakoukoliv příležitost o tom hovořit příště s vámi ve vašem výboru. Děkuji. Um, äh, jenom k otázce pana Andersena. Äh, ty äh, možnosti pojištění, tím jsem se zatím nezabýval. Máme tady jenom takovou civilní možnost, alespoň pokud jde o ten hospodářský rozměr. Ale to nemění nic na tom, že to není žádná stát, tedy eh, možnost v oblasti právního státu. Je tady určité, tedy vyrovnání na finanční úrovni, to by nebylo eh, eh, řešení pro investora. A jestli pojištění, to je poměrně obtížná otázka. Já jsem se tím ovšem daleko sáhle nezabýval. Tohle jsou jenom takové spontánní myšlenky, které mi teď napadají. Určitě by se to dalo doplnit k eh, pojištění vlastní investice nebo k zajištění vlastní investice a není to řešení eh, problému eh, toho poměru v mezinárodního a soukromého práva. Je to spíš taková otázka chuti, ale právně? hmm, myslím, že to nebude vhodné. Je to takové doplnění se finančně nějak eh, zajistit eh, před škodou, ale není to opravdu eh, alternativa a skutečná k ochraně investorů jako takové. Thank you very much. There... Ano, děkuji. děkuji. No děkuji, takže uzavíráme rozpravu k tomuto bodu a dostáváme se k dalšímu bodu, je to bod 8, projednání návrhu zprávy která se týká programu REFIT. Slovo dávám paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Nedávno jsme měli poměrně podrobnou uh, rozpravu o programu REFIT a já jsem představila se nápady a myšlenky A já to nechci eh, eh, tentokrát opakovat, protože už eh, pokročil čas. Akorát bych ráda kolegům připomněla, že dnes jsme v trochu jiné situaci, mm, než když komise předložila své sdělení. To bylo v červnu minulého roku. To jsme měli starou komisi, teď už je nová komise. Máme tady nového první místo předsedu komise, který výslovně se zasazuje o lepší regulaci. A milé kolegyně a kolegové, také tady máme oznámení komise, že 22. dubna přijde extenzivní balíček lepší regulace ze strany komise. Stejně jako před dříve vycházím z toho, že REFIT bude eh, součástí tohoto eh, balíčku. A tím se eh, dostávám k té otázce, která je pro nás všechny důležitá. A vlastně zatím reflektujeme tedy sdělení z června 2014, ale teď 22. dubna bude nový balíček. A já samozřejmě jako zpravodajka Myslím, že my všichni eh, bychom se měli zaměřit na to, eh, že to, co je předmětem mého textu, je vzhledem k novému sdělení komise eh, třeba aktualizovat. Takže ještě potřebuji také prostor já i ostatní kolegové v případě, že tady bude nová situace. A myslím si, eh, kolegové a kolegyně, že eh, to může být něco velmi aktuálního a některé věci budeme moci eh, potom pojmout zásadně podrobněji a nebo je tam vůbec nově zahrnout než oproti stávajícímu stavu. Když se na ten text dívám, tak je to rozdělené do sedmi částí. Mám tady otázku eh, lepší eh, regulace, lepší legislativy tedy, otázka a eh, konzultací s mm, zainteresovanými stranami, potom posuzování dopadů, posuzování nebo zkoušky pro malé a střední podniky, hodnocení ex post, potom takzvané vyšperkovávání evropské legislativy ve členských státech a potom také eh, stahování legislativních návrhů ze strany komise. Nechci řešit všechny tyhle věci teď, ale akorát bych uvedla, že ze svého pohledu vítáme jako parlament, že komise řekla, že se eh, zaměří na nové eh, institucionální do, tedy ujednání mezi parlamentem a radou je zřejmé, že společně s komisí a s radou tady půjdeme tímto směrem. A myslím si, eh, že je správné zdůraznit, že nejde o mm, kvantitu, čili o počet eh, právních aktů, ale opravdu všichni máme zájem na kvalitě legislativy. A když máme 28 členských států, které společně eh, budou vytvářet evropskou eh, úpravu něčeho, tak to může eh, také značně přispět k odbourání byrokracie, protože tím nahrazujeme 28 eh, vnitrostátních předpisů. Potom je tady otázka těch testů malých a středních podniků. Tohle je velice dobrý nápad, že to komise chce znovu nebo dále vylepšit. Malé a střední podniky jsou páteří našeho hospodářství a je třeba právě pro ně omezovat administrativní zátěž. Je to opravdu velmi důležitá věc. Myslím si, že to bude zajímat všechny. Musíme dávat pozor na to, aby odbourání těch správních hm, zátěže ne, um, spojovalo se s omezením zaměstnanců a oprav zaměstnanců. Proto je třeba uh, na toto poukázat a říci, že tohle komise nechce. A ještě uh, k jedné věci. Je důležité, aby ta poslední věc, kde se hovoří o uh, stahování legislativních návrhů, tam se to týká i práva parlamentu, Nová komise eh, s eh, odvoláním na princip diskontinuity všechny eh, legislativní akty, které jsou ještě v řízení, chce přeskoumat a, a jak víte, udělala spoustu návrhů na jejich stažení. Ale parlament řekl u všech věcí, že nesouhlasí že by tady měli jsme tady hlasování v lednu, kde jsme padli, řekli, jako, že jako parlament chceme ten či onen návrh zachovat a ne eh, stáhnout. A tady vidíme, eh, že dochází eh, k meziinstitucionálnímu konfliktu. Já jsem upozornil na jeden problém, který se mi zdá vážný ve svém návrhu. A sice komise navrhla, stáhnout legislativní akty s připomínkou, že eh, není možné se shodnout na radě zatím. Ale my jsme eh, se k tomu jasně eh, vyjádřili jako zákonodárce. A pokud je tady nerovnováha mezi oběma zákonodárnými komorami, tak to neznamená, že se nemá přihlížet k stanoviskům parlamentu. Takže myslím si, že to je velice důležité už vzhledem k eh, tomu, že se snažíme o lepší eh, regulaci a budeme o tom eh, vyjednávat tedy do budoucna s radou i komisí. Závěrem tedy uvedu, že mohu konstatovat, že v německém textu v bodech 22 a 28 jsou dvě, tam se vloudily dvě malé chybičky. Právní služby mě ujistili, že na nej, nejpozději zítra to bude správně na internetu. Já, milé kolegyně a kolegové, každopádně se těším na vaše připomínky eh, ke svému návrhu zprávy a těším se na spolupráci s vámi, se všemi. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. dubna, čili týden potom, co komise předloží eh, ten nový balíček k lepší regulace a společně se budeme moci podívat, jaké věci ještě budeme chtít tedy zahrnout do toho nového textu. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Paní Hautala, prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje politická frakce je víceméně spokojená s tímto návrhem, který připravila paní Kaufmann a myslím si, že je opravdu klíčové to, co jste řekla, že tento program REFIT se nemá soustředit na kvantitu, ale na kvalitu a opravdu někdy se zdá, že Eh, nebo tam jde o to, eh, aby ty právní nástroje pak mohly působit ve všech 28 členských státech. To si musíme uvědomovat. Souhlasíme s přístupem zpravodajky, že tedy, co se týče té zásady politické diskontinuity, kterou teď komise velice často používá k tomu, aby stáhla připravované návrhy, eh, není tedy dobrá pro spolupráci a pro vzájemný respekt mezi parlamentem a komisí. Takže měli bychom opravdu trvat na tom, že by se vždycky měli e, před e, rozhodnutím o stažení návrhu vést diskuse s příslušným výborem Evropského parlamentu. Také souhlasíme s tím, že e, posuzování dopadů nesou, nejsou jsou úplně stejné jako posuzování politických dopadů. A je pravda, že tedy nakonec se ta rozhodování eh, odehrávají z té politické úrovni. Souhlasíme také s paní Kaufmann, když říká, že je důležité klást důraz na dialog mezi zákonodárci a mezi občany a sociálními partnery. Těším se na další spolupráci s paní Kaufmann. Dovolte mi ještě zdůraznit, že zítra nás čeká velice zajímavé slyšení, které podle mého názoru je eh, nejméně užitečné směrnice v celé Evropské unii a je to tedy na téma letní čas. Děkuji, říká pan předseda. Paní Guteland. Děkuji, pane předsedo. For this, uh... Také chtěla poděkovat paní Kaufmann za práci, kterou odvedla a mm, za to, že se soustředí na ty věci, o kterých hovořila. Myslím si, že jdeme dobrým směrem. Já si myslím, že e, zpravodajka přesně vypíchla ty problémy. Je to ta situace, kdy komise říká, že některé legislativní návrhy by měly být staženy, protože buď by bylo těžké je protlačit celým tím legislativním procesem, anebo z toho důvodu, že by bylo prostě jednodušší, pokud bychom neměli, pokud bychom nenavyšovali počet těch eh, legislativních návrhů. Já si myslím, že ani jeden z těch eh, návrhů není eh, vhodný pro evropskou úroveň. Samozřejmě pokud chcete být Evropskou unii, která chce řešit problémy budoucna, tak si myslím, že musíme vést diskuse a musíme, musí se také respektovat to, co se řeší v Evropském parlamentu. A ten, pak je tam ještě další argument, který používají. Říkají, že některá legisla, některé legislativní návrhy mají být staženy, protože by jich bylo zbytečně mnoho, eh, že, že třeba by to bylo obtížné pro firmy, že, že je tam velká zátěž na firmy. Myslím, že třeba Inveco, eh, výbor mm, Envy nebo výbor Jury o tom také hovoří. Já si myslím, že, zde by, že by to dopadlo nakonec na právě tu legislativu na ochranu eh, životního prostředí. Myslím si naopak, že by celá řada malých a středních podniků měla lepší pozici, pokud bychom se dohodli na určitých standardech v rámci Evropské unie. Takže se domnívám, že to ani neusnadní život firmám, ani to nezlepší situace. Takže si myslím, že ty argumenty, ty, které se zazněly, jsou velice dobré. Děkuji nyní paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Eh, Vážené kolegyně a kolegové, eh, nejdříve bych poděkovala eh, paní zpravodajce za návrh zprávy. Myslím, že tam bylo zahrnuto spousta věcí, která, eh, na které jsem poukazovala předem. Myslím si, že je to taková eh, obecná eh, inventarizace problematiky refitu. A nezabývá se konkrétními legislativními iniciativami, což také vlastně nebylo cílem té zprávy, takže ten přístup je velmi správný. Je tam celá řada drobností, paní Kaufmann, se který, kde s vámi mohu jenom souhlasit. No, kolegyně už o tom hovořili, musíme se soustředit více na kvalitu, než eh, na kvantitu nových legislativních návrhů. Také uh, eh, unizono opakuji, že uh, musíme uh, sami uh, lépe posuzovat dopady vlastní legislativy. Máme tady odborné uh, výbory a další výbory, které musí takové nástroje používat, posuzování dopadu eh, ze strany Evropské unie. To je opravdu věc, kterou je třeba podpořit. A potom pokud je o ty malé a střední podniky, a ten test eh, zátěže pro ně, to je také vhodné a také eh, konec vyšperkovávání, to je určitě správné. To si myslím, že je ten správný přístup. Tady eh, to dokážu akorát podpořit. Mám dvě věci, kde se s námi názorově liším a už jsme se o tom popovídali, ale ono by bylo také trošku nudné, eh, kdybychom se tady všichni shodli. Váš bod 30. Tady eh, refit a pracovní program komise. Já si myslím, že to je ambiciozní a je dobré kdyby slova následovaly činy. A samozřejmě uh, oni říkají, že chtějí to udělat hodně jinak. Například uh, se uh, odchýlit od detailního uh, uh, řešení, no to je samozřejmě správně. A tady vítáte, uh, že to komise opravdu myslí vážně. I ten návrh uh, privilegování sociálních partnerů, to vnímám poměrně kritickým. A myslím si, že to je třeba ještě vydiskutovat. A dohromady eh, myslím, eh, že ve vašem návrhu je spousta důležitých eh, věcí a některé věci bychom možná chtěli tam doplnit za naší frakce a to předložení v pozměňovacích návrzích bude se to zejména týkat toho, jaké konkrétní nástroje můžeme ještě v rámci lepší regulace předložit a doladit. Někteří kolegové už to naznačili. Já jsem eh, pro pravidlo eh, jeden nový a jeden starý pryč. A u těch směrnic musíme také eh, zavádět, myslím, doložky o vypršení platnosti nebo omezení platnosti. Čas od času prostě musíme zvážit platnost starých předpisů. A potom ta témata, to téma, které si myslím, že je opravdu mimořádně interesantní, a sice je otázka té diskontinuity. Tady v parlamentu to tak není, ale kolegové v Bundestagu u nás doma eh, s tím mají velice dobré zkušenosti. Já si myslím, že to stojí eh, za debatu. Že i tady máme takovou eh, situaci nového parlamentu, 60% nových kolegů. Proč by měli být vázáni toho, co už kolegové v jiném, jiném parlamentu v první čtení projednali? Otázkou je samozřejmě pečlivě zvážit, co eh, tedy udělat a eh, já myslím, že vy se k tomu docela správně stavíte v této zprávě. Děkuji. Thank you, Mrs. Regner. Děkuji nyní paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Eh, já tady doplním dvě věci. Za prvé, to, co už říkala paní zpravodajka 22 duben. Opravdu eh, bude třeba to tam potom odrazit. A potom eh, tady to vyšperkovávání, to je třeba eh, nějakým způsobem odstranit. Tady máme tu vyváženou pozici paní Kaufmann. Na druhou stranu bych ale připomněla, že je celá řada věcí, například ekologického a sociálního zákonodárství, kde hovoříme o minimálních standardech. A minimální standardy to znamená vždycky, eh, že potom už se jako nic nevyšperkovává. To je totiž taková jako negativní věc. Ale členské eh, státy eh, si chtějí zlepšit standard. Něco, co už je e, lepšího. Čili tam je prostě minimální práh. A pokud chceme mm, národní pokrok lep, na vyšší úrovni, tak můžeme e, někomu, kdo se o to snaží, tedy jenom poblahopřát než jenom tomu, kdo eh, se snaží dodržet minimální standardy. Čili eh, když jde eh, to za rámec toho, těchto minimálních standardů, tak to nemusí být vždycky špatně, zejména pokud jde o určité sociálně a ekologické standardy. Druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, se týká zákonodárců v Evropské unii kdy komise tedy eh, stáhne eh, své eh, právo legislativní iniciativy. Například u těch sociálních partnerů a sociálního dialogu. Tady smlouvy o Evropské unii říkají, že ti, kteří v určitých oblastech vlastně vědí o, o skutečném životě víc, mají vazbu větší na praxi, a sice sociální partneři by měli doch, sáhnout schody. A nějaký tarif, nějaké tarifní eh, dohody. Čili to je otázka sociálního dialogu. Je to něco, co eh, je víceméně ze života. A to, co se teď eh, děje, je komise se z tohoto stahuje a chce omezit ty tvůrčí možnosti sociálních partnerů. A to by vlastně byla změna smluv Evropské unie. O Evropské unii. A to je nerealistické. To, co tady tedy komise dělá, je takový, e, takové postupné omezování e, sociálních partnerů dohod, možnosti dohodnout se. A já předtím varuji. Není to e, vždycky věrné realitě, když se hledají takovéto cesty k omezování legislativy. Když eh, ono je samozřejmě možné si udělat konzultaci, do které se může zapojit každý student, ale musíme to brát eh, vážně, musíme zapojovat například sociální partnery. To je trošku něco jiného, když eh, se chtějí zapojovat do debaty. Takže já varuji před tím, aby ty možnosti, které teď jsou tady pro sociální partnery, aby byly nějak omezeny eh, tím, že bychom takto narušili eh, nebo zeslabili eh, ustanovení evropských smluv. Teď asi není doba na to o tomto hovořit, ale já tady nevidím jenom šance, ale také určitá nebezpečí. Thank you, Mrs. Hannibal. Děkuji, nyní paní Hannibal. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla pouze říct něco stručně, že už jsme o tom hovořili. Ve velké eh, jde o to, že tedy komise stáhla některé legislativní návrhy, hovoří se v té zprávě o tom. Podle mě je to velice znepokojivé a je to vlastně poprvé, kdy mm, tedy se dovídám, že se něco takového děje. Myslím si, že pokud chce komise použít eh, tu zásadu, která se nazývá zásada politické diskontinuity, tak by minimálně měla konzultovat parlament, protože většina z těch věcí, které byly staženy, prošly parlamentem a parlament je schválil. Já jsem se třeba velice věnovala směrnici o mateřské dovolené a vím, že eh, opravdu náš výbor je velice znepokojen tím, že to bylo staženo. Pokud se pokud má k tomu dojít, k takovému stažení, tak má přece proběhnout eh, diskuse. Jsme přece spoluzákonodárci, takže si myslím, že by se měl brát v úvahu názor Evropského parlamentu. Já se domnívám, že to je nesmírně důležitá věc. Pokud eh, dojde ke schodě mezi oběma stranami, tak eh, pak je to v pořádku. A tak, tak ale zatím jsme se vůbec nedostali k tomu, abyste byla diskuse a abyste byla možnost dosáhnout schody. Komise se prostě naprosto eh, nějak vlastně své volně rozhodla, že něco stáhne. A to si myslím, že bychom v této zprávě, že by to zpravodajka tam měla zdůraznit. Jde vlastně o to, že parlament eh, je nucen k něčemu. Parlament eh, určitou legislativu odhlasoval, schválil a dostala se a před, dál a přece pouze to, že rada s ní nesouhlasí, tak to přece není důvod, aby byla úplně stažena. Děkuji. Ještě než dám slovo zástupci komise, tak bych ještě chtěla říci, že podle stávajícího znění smluv je to tak, že komise má právo stáhnout eh, jakýkoliv legislativní návrh. To je tedy právní stav, který možná je nešťastný, ale je takový, jako je. Nyní pan Studle za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo. Já se omezím pouze na čtyř až pět stručných komentářů. Za prvé, ehm, načasování eh, té agendy. My jsme očekávali, že to bude 22., ale nakonec tedy ten balíček předložíme až 28. dubna. Dále, co se týče agendy refitu, tak mohu pouze zopakovat, a chtěl bych to tedy zopakovat velice důrazně, že chceme chránit veřejný zájem, nechceme snižovat také usilujeme o co největší efektivitu evropské legislativy. Nechceme snižovat standardy. Zatím ještě se nemohu vyjadřovat k tomu balíčku o Better Regulation, který představíme, ale Mohu říci, že se tam také objeví věci, které bude diskutovat mezi sebou parlament a komise. Také zde máme různé e, zprávy, různé studie e, a tam jsou vlastně další e, další věci, které, kde se vlastně k se vyjadřuje odborná veřejnost a tam musíme spolu s práci spolupracovat. Co se týče zapojení vnitrostátních parlamentů do hodnocení, tak vítáme znění zprávy, vítáme to, co tam zpráva o tom hovoří a také vlastně eh, jediná věc, o které eh, chceme říci, je, že to, že členské státy mají různé systémy a někdy vnitrostátní mm, parlamenty eh, se nezapojují do té práce, hodnocení, někdy jsou to spíše nějaké jiné vnitrostátní orgány. Také mm, co nejúžeji pracujeme, spolupracujeme s členskými státy na provádění evropského práva, protože dopad evropského práva a také eh, i administrativní zatížení velice často závisí na tom, jakým způsobem jednotlivý členský stát provádí evropské právo. A proto je důležité, abychom také identifikovali, nebo když chceme identifikovat dopad nové legislativy, tak taky musíme brát úvahu to, jaké mají členské státy přístupy k transpozici. Ehm, dále, co se týče těch komentářů ke stažení, k stahování návrhu, dovolte mi dva komentáře. Za prvé, ehm, je, je takovou ustálenou praxí, že tedy oznamujeme stažení návrhu a také vysvětlení, proč e, chceme nějaký návrh stáhnout a pak se také čeká na reakci ze strany parlamentu a rady ale Rada pro všeobecné zá, záležitosti tedy eh, řekla vlastně, že to tak všeobecně tedy vítala, že se nebude vyjadřovat k jednotlivým staženým návrhům. A my tedy teď vidíme, že Evropský parlament eh, tedy nechce přijímat usnesení, takže jsme vlastně postupovali dále, ale eh, než jsme vlastně čekali, zda dostaneme nějakou, nějaké vyjádření parlamentu. A ještě co se týče vztahu k sociálním partnerům, tak chci říci, že komise již zahájila práci, e, protože Junkerová komise se rozhodla, že chce podpořit dialog se sociálními partnery a chceme také zaručit to, abychom měli co nejmodernější metody, jak zapojit e, sociální partnery do naší práce. Děkuji. Děkuji. Vy jste byl posledním řečníkem v této diskusi. Chci se zeptat, zda se ještě chce vyjádřit paní zpravodajka Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Opravdu jenom velmi stručně nejdříve děkuji eh, všem eh, účastníkům debaty. No a vyjádřili se k mé zprávě té diskontinuitě a, a k eh, stažení návrhu. Paní Nibler už o tom také hovořila u té třicítky. Já si myslím, že tady jako parlament se musíme zabývat tím, co vlastně chceme. My opravdu e, nemáme tady žádné rozhodnutí k e, pracovnímu plánu komise. A vyjádřili jsme se tedy k e, legislativnímu plánu a řekli jsme, že nechceme, aby se to stahovalo Vyjmenovali jsme to v bodě 30. A samozřejmě komise má právo stahovat legislativní návrhy, dokonce i když už se na ní pracuje v parlamentu. Ale zároveň máme dohodu s komisí z roku 2010, kde je dáno, že komise eh, eh, má závazek zohledňovat pozici parlamentu. Takže tímto eh, kodifikovaly obě instituce své vztahy a, a o to tady jde. A to já chci vyjádřit. Stanovisko o parlamentu musí být zohledněno. A my jsme docela jasně tady k tomu některé věci řekli na parálním zasedání. Otázkou je, jak dál. A potom, pane předsedo, co říká pan z komise, že ten balíček eh, bude předložen a ne eh, 28. a ne 22. jak jsem myslel do posud, tak to pro mě i tedy eh, eh, přináší otázku změny eh, lhuty pro podání pozměňovacích návrhů. Protože jinak bychom měli jenom dva dny k podání pozměňovacích návrhů. To by bylo příliš krátké. Kdyby to bylo možné, tak bych to dala týden po eh, předložení balíčku komise k eh, lepší legislativě. Protože jinak to bylo opravdu příliš krátké. Děkuji. Thank you very much. Uh, I will... Ano, děkuji. Tím končíme diskusi k tomuto bodu. A já bych chtěl poprosit pana Kavadu, pana místopředsedu, aby předsedal dalšímu bodu, protože v tom dalším bodu vystoupím jako zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, co se týče devítky, tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. A teď budu hovořit česky kolegové, eh, dovolte mi, abych krátce představil návrh zprávy o cestě k obnovenému konsenzu o prosazování práv duševního vlastnictví akční plán Evropské unie. Eh, akční plán Evropské unie obsahuje celkem 10 návrhů, eh, které by měly přispět k lepším výsledkům při vymáhání práv duševního vlastnictví jsem přesvědčen, že k diskusi nad možnou reformou eh, bude ještě dostatek času. Domnívám se, že lze ocenit přístup Evropské komise v tom smyslu, že komise si je vědoma měnícího se prostředí v oblasti práv duševního vlastnictví a nutnosti na tuto změnu reagovat. Rovněž se domnívám, že není sporu o tom, že není ničím zájmem kriminalizovat jednotlivce, ale zaměřit se na ty aktéry, kteří využívají své nelegální činnosti k obohacení. Některá z navrhovaných opatření tak míří především k tomu, abychom prostřednictvím studia současného stavu a především prostřednictvím analýzy názorů jednotlivých zúčastněných subjektů dospěli k lepšímu porozumění, v jakém prostředí vymáhání práv duševního vlastnictví probíhá. Myslím, že tento postup lze přijmout zejména pokud jde o různé informační kampaně a podobně, které musí být skutečně cílené, nesmí být jednosměrné a musí brát Eh, ukázat určitou míru pochopení pro stanoviska, z kterých vychází. Jsme-li toho názoru, že práva duševního vlastnictví eh, velkou měrou přispívají k růstu ekonomiky a k tvorbě nových pracovních míst, měli bychom se soustředit především na podporu malých a středních podniků tuto oblast považuji za prioritní a myslím, že v této oblasti je třeba se soustředit na konkrétní formy podpory. Rád bych ještě zdůraznil, že je třeba i v současné debatě, která je vedena především s ohledem na online prostředí, eh, věnovat eh, se všem formám porušování práv duševního vlastnictví. Návrh zprávy eh, vám byl dán eh, k dispozici a chci hm, ubezpečit všechny stínové zpravodaje a jejich prostřednictvím i všechny ostatní kolegy, že budu potěšen, pokud v rámci diskuse se zaměříme na možná doplnění této zprávy. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons accélérer les débats. Euh, pane euh, předsedající, eh, pane předsedo a paní Le Grip se hned hlásí o slovo. Teď to trošičku zrychlíme, abychom se vešli do času, který nám byl vyměřen. Prosím všechny o stručnost. Děkuji, pane eh, předsedající. Chtěla bych eh, poděkovat a poblahopřát panu eh, předsedovi Svobody. Ano, Svobodovi je to pravda, že v této oblasti potřebujeme urgentně jednat. A musíme mít stále na paměti, že podpora e, ochrany e, práv duševného vlastnictví je nutná a zároveň je nutná také e, podpora duševního vlastnictví jako takového, abychom zajistili větší růst. Já jsem velice ráda, že E, jste stanovil ty priority, o kterých jste hovořil. Je třeba opravdu začlenit všechny aktéry celého toho procesu, co se týče e, pošlapávání e, ochrany práv duševního vlastnictví a také samozřejmě je třeba více důrazněji bojovat proti um, padělání a pirátství a také je třeba e, vlastně e, všechny začlenit do tohoto boje, e, učinit je odpovědné a rovněž samozřejmě ty osvětové kampaně pro naše spoluobčany jsou zásadní, protože tady dochází k velice zásadním krokům a e, jsem velmi ráda, že jste se konkrétně zmínila o malých a středních podnicích, které jsou e, samozřejmě nejvíce zasaženy. Možná jenom závěrem e, mám takovou menší výhradu, ale není to nic zásadního, jak se říká. V odstavci 8 a 9 se zabýváte něčím, Eh, co mi připadá tak trošičku rychle, eh, eh, rychle jako zrychlené učinění závěru tam, kde se hovoří o spotřebitelích, kteří eh, vlastně nemají dost eh, na výběr z legálního zboží a proto se obrací k tomu zboží nelegálnímu a že je třeba je od toho odradit. Eh, tam možná bych zvolila trošičku jinou formulaci, trošičku upravila tu semantiku ale každopádně je v, tomto, v této oblasti třeba učinit hodně, aby bylo možné tedy nabízet eh, legální zboží a aby bylo toto legální zboží ve široké eh, škále eh, variant. Děkuji, to je zatím vše z mé strany. Děkuji, pan Kašte, a prosím přímo k věci, pokud mohu požádat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji Eh, Svobodovi. Myslím, že u eh, toho akčního plánu musíme eh, zohlednit následující věci. Za prvé, musíme dosáhnout určité správné rovnováhy mezi prosazováním práv těch, kteří je mají a nároku zákazníků. Myslím si, že tady je třeba dosáhnout určité ochrany a proto je třeba ten návrh určitým způsobem lépe vyvážit, tak abychom ochránili také tedy eh, zákazníky. A zároveň eh, k eh, tomu principu follow the money. Já k tomu mám několik otázek, pokud jde o to, do jaké míry ten princip vede či nevede k tomu, že bychom se mohli dotknout práv soukromých uživatelů aby náhodou ten princip follow the money nezaváděl eh, nějaký kontrolní eh, mechanismus, který eh, omezí svobodu sítě z hlediska soukromého uživatele. Kromě toho musíme dávat pozor na to, když tady hovoříme o trestním stíhání, jak to činíte, pane Svobodové, své zprávě, abychom mm, zde nehovořili o kriminalizaci uživatelů, kteří si nejsou vědomí eh, toho, eh, že něco takového činí. Čili tímto je třeba se opět eh, zabývat. V rámci akčního plánu je důležité, abychom se zabývali především právy autorů. Zejména v oblasti, tedy v dobách hospodářské krize, kdy se škrtá v kulturní oblasti. Takový akční plán musí toto tedy zohledňovat. A závěrem bych také eh, řekl, že potřebujeme spotře- eh, tedy eh, spolehlivá data o sociálně-ekonomických dopadech porušování ochrany autorských práv. Existují různé studie, které z mého pohledu ještě zdaleka nejsou spolehlivé, tak abychom mohli velice dobře popsat jaké sociálně-ekonomické dopady vlastně porušování těch eh, hmotných práv ochrany duševního vlastnictví má. Děkuji. Další je paní Delvo. Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že je už opravdu hodně hodin, budu velmi stručná. Samozřejmě chci poblahopřát našemu zpravodaji, našemu panu předsedovi a chci také vyjádřit určitou takovou ne, nejistotu, malinký problém s jedním aspektem. Jedná se o tu kriminalizaci lidí, kteří vždy nerespektují autorská práva. Nejsem pro proti tomu, ale myslím si, že tady existuje určitá schovývevost příliš jednoznačně vyjádřená vůči těm, kteří eh, vlastně nedodržují eh, principy autorského eh, práva. Eh, já v tomto směru předložím pozměňovací návrhy. Já si myslím, že Evropský parlament nemůže říct, že můžeme brát jako legitimní nedodržování principu autorského práva. Děkuji vám, paní. Prosím, pan Anderson. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl panu eh, zpravodaji poblahopřát k této práci. Eh, je to zpráva eh, či názor, který já nezdílím, ale v zásadě chci říci, že tady byla jasně zpráva vedena snahou vytvořit vyvážený dokument a my se společně pokusíme ho ještě vylepšit prostřednictvím kompromisních pozměňovacích návrhů, doufám. E, a teď už budu velice stručný. Jedna věc jsem, přiznám se, příliš unavený na to, abych hovořil anglicky. Každopádně, pane předsedo, uvidíte můj pozměňovací návrh a doufám, že s ním budete souhlasit. E, omlouvám se, jsem skutečně trochu unaven. No tak to je to úplně nejlepší eh, eh, projev, který jsem kdy slyšel za poslední dlouhou dobu. Eh, no, trošičku humoru nikdy neškodí. Co komise? Chce něco sdělit? Jednou, dvakrát? Velmi stručně, prosím. Ano, pane předsedající, budu velice stručný. Já na vás budu dávat pozor jenom jednu věc, eh, abych eh, eh, tedy odpověděl panu Kostovi ohledně vyjasnění. Ten princip follow the money, tady nejde o to, abychom nějak toho jednotlivce poškodili. Tady jde o to, aby tady existoval ten proces due diligence, aby se opravdu jsme se soustředili na všechny ty prostředníky, kteří vlastně umožňují ten přístup Eh, takže jde o to aplikovat eh, due diligence, eh, aby ty pirátské výrobky, padělané výrobky se do řetězce nedostaly. Takže to není nějaký nástroj, který omezuje nějak toho konečného zákazníka. To jsem tady chtěl jenom zdůraznit a jinak samozřejmě velice vítáme tuto zprávu. Děkuji. Předsedající, děkuji. Pane zpravodaji, prosím. Americe. Ehm, já jsem především dostal lekci, eh, jak je potřeba urychlovat eh, proces diskuse. Ehm, jenom několik eh, odpovědí. Vítám všechny pozměňovací návrhy ehm, pokud jde o trestní stíhání lidí, kteří eh, nevědí, že porušují autorská práva, eh, odkazují jenom na principy eh, trestního práva, kde subjektivní stránka určité množství vědomí se vyžaduje jako pojmový znak trestného činu a na tom ta zpráva nic nemění. A k tomu co říkala paní, eh, paní Delvo. Eh, já doufám, že ta zpráva nikde neříká, že je legitimní porušovat autorské právo. To eh, rozhodně není mým úmyslem a pokud to někde tak vyznívá, tak se těším na pozměňovací návrhy. Děkuji. <laughs> Děkuji vám, pane předsedo. My samozřejmě nebudeme také Ehm, ehm, dál již, eh, již protahovat a já vám radostně vracím vaší roli. Um, ehm, Mr. Kester, can we take very brief... Pane Kestre, bod číslo 10, velmi stručně. Ano, to bychom mohli. Na předposledním zasedání v eh, výboru pro právní záležitosti bylo řečeno, že komise eh, stáhne návrh k reformě evropského nadačního práva v rámci programu Defit. Je to dáno především tím, že eh, reforma evropského národního práva, nadačního práva by byla a, eh, a, nebo si vyžaduje jednomyslnost a té nelze dosáhnout v Evropském parlamentu já si myslím, že by to bylo téměř nerealistické eh, dostat se tady k nějaké nové iniciativě, i když by bylo smysluplné. Já jsem se eh, pokusil eh, ještě v rámci dopisu pana Tinumance odradit od škrtnutí tohoto návrhu reformy nadačního práva od tedy z agendy, ale on řekl, že i nelze dosáhnout jednomyslnost eh, na radě a proto eh, toto eh, stahuje z komise, tedy z pořadu jednání komise. Thank you very much. Uh, I guess we... Ano, velice děkuji. Já myslím, že k tomu už nemusíme. Um než žádné komentáře, protože toto téma je tedy vlastně ukončeno. A pokud je to opravdu tak a nikdo se nehlásí, tak máme ještě dva velice stručné body, které budeme mít eh, se zavřenými dveřmi, takže poprosím všechny, kteří eh, se nemají účastnit eh, toho, této schůze in camera, aby prosím rychle a tiše opustili jednací sál. A já ještě poprosím